Morgen. Dobré ráno. Takže zahajuji naši přerušenou schůzi. Všechny vás zde vítám. Budeme tedy pokračovat ve schůzi našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu a budeme pokračovat bodem pořadu jednání 9, zvláštní zpráva v rámci absolutoria 2011 účelnost rozvojové pomoci Evropské unie pro zajištění potravin v subsaharské Africe. Spravodajem je Bart Staes. Bude potom, je to tedy dále ještě pan Vesberg zde je přítomný s účetního dvora, kterého zde v našem výboru srdečně vítám a dávám tedy slovo prvnímu řečníkovi. Prosím. Funktioniert's se, že technika nějak nefunguje, že máme problémy s mikrofonem. Uh, uh, Omlouvám se za to. Děkuji vám, pane předsedu. Jsem velice rád, že tady mohu být mezi vámi. Já stručně představím hlavní závěry a doporučení tohoto auditu výkonnosti, který zpracoval dvůr a který se týkal účinnosti rozvojové pomoci Evropské unie pro zajištění potravin v subsaharské Africe. Nejprve pár slov k zajištění potravin. To eh, dlouho bylo a stále je celosvětovým problémem. Odhaduje se, že miliarda lidí na světě trpí hlady. A definuje se jako situace, kde všichni lidé neustále eh, mají dostatečný fyzický, sociální a ekonomický přístup k dostatečnému, bezpečnému a výživnému jídlu, tak aby mohly být naplněny jejich výživové potřeby. Taková je tedy definice zajištění potravin. Zajištění potravin je problémem v subsaharské Africe. Eh, tam v roce 2010 239 milionů lidí trpělo hlady, což představuje 30 celkového počtu obyvatel. V období 2002 až 2010 EU eh, poskytla více než 3,1 miliardy eur na zajištění potravin v subsaharské Africe. Tyto peníze šly z Evropského rozvojového fondu, což je primární rámec pro spolupráci s jednotlivými zeměmi subsaharské Afriky. Eh, tento eh, Fond používá také tři tematické nástroje, eh, které jsou financované ze souhrného rozpočtu EU. Prvním nástrojem je rozpočtová položka pro zajištění potravin, eh, která se používá k financování eh, pomoci na úrovni jednotlivých zemí. Jedná se o krátkodobou pomoc s potravinami a také dlouhodobou finanční nebo technickou pomoc. To je například poskytování osiva, nástrojů a dalších nástrojů potřebných k, k produkci potravinových plodin. Druhým nástrojem je tematický program zajištění potravin, který podporuje mimo jiné výzkum a technologii pro zemědělství a udržitelné řízení přírodních zdrojů a ekosystémů. Třetím nástrojem je tzv. potravinový nástroj, který byl zřízen v roce 2008 a má poskytovat rychlou reakci na krizi, která je způsobená eh, rychle se měnícími cenami potravin v rozvojových zemích. Než se dostanu k hlavním závěrům a zjištěním, řeknu pár slov o samotném auditu. Účetní dvůr posuzoval, jestli rozvojová pomoc EU na zajištění potravin v subsaharské Africe je účelná. Zkoumal přitom, zda ta rozvojová pomoc na zabezpečení potravin je relevantní, zda odpovídá potřebám daných zemím a zda e, ta pomoc je skutečně účinná. Audit e, se zaměřil na přímou rozvojovou pomoc EU. Zkoumali jsme tři aspekty zajištění potravin, a sice dostupnost potravin, přístup k potravinám a výživové využití potravin. Navštívili jsme eh, přímo v terénu tři země, Etiopii, Malawi a Rwandu a potom jsme ještě provedli eh, přeskum na základě dokumentů pro dalších 13 zemí. Jaké jsou tedy hlavní zjištění a závěry auditu? Závěr je takový, že evropská pomoc pro zajištění potravin je většinou efektivní a je významným příspěvkem k zajištění dostatku potravin v subsaharské Africe. EU je prvořadým mezinárodním subjektem, který působí v oblasti zajištění potravin v mnoha zemích subsaharské Afriky a poskytuje účinnou podporu při zajištění dostupnosti potravin a přístupu k potravinám. Rozvojová pomoc EU je velice důležitá, odpovídá potřebám a prioritám daných zemí a dochází tedy k dobrému doplňování mezi Evropským rozvojovým fondem a FSTP, tedy tematickým programem zajištění potravin. Potravinový nástroj byl zřízen v přiměřeně eh, krátkém časovém horizontu a je eh, kvalitním doplňkovým příspěvkem EU ke zlepšení zabezpečení potravin v rozvojových zemích. Navíc ty, ta pomoc EU je obvykle dobře naplánovaná a přispívá k dosažení plánovaných výsledků. Nicméně je tady i prostor pro zlepšení, a to v několika oblastech. Komise svou rozvojovou pomoc totiž zaměřuje na země s nejvyšším počtem podvyživených lidí a Znamená to tedy, že nedostatečně zohledňuje potenciální podporu EU i v jiných zemích, které také trpí chronickým nedostatkem potravin. Potravinový nástroj, který byl zřízen, aby reagoval na krizi s cenami potravin v letech 2007 až 2008, neřeší dlouhodobé eh, vychylování cen potravin. Pomoc EU dobře odpovídá potřebám a prioritám zemí, pokud jde o dostupnost potravin a přístup k potravinám. Ovšem, komise se nedostatečně soustředí na ty výživové hodnoty jídla. Někdy eh, ta, ten intervence nemá dostatečně jasné cíle a někdy jsou naopak eh, ty intervence příliš ctižádostivé. To se týká především projektu nevládních organizací a pouze polovina intervencí nebo těch příspěvků má rozumné vyhlídky na to, aby byly udržitelné. Zpráva formuluje řadu doporučení pro Evropskou komisi a pro Evropskou službu pro vnější činnost. Pokud jde o programovací období po roce 2013, Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly provést strukturované posouzení situace zajištění potravin v jednotlivých zemích a posoudit, jaký je potenciál pomoci EU v této dané oblasti. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly s dalšími rozvojovými partnery zkoumat proveditelnost nějakého stálého nástroje, který by financoval naléhavé a doplňkové opatření, které by mohly být zapotřebí v případě, že dojdou nějaké, že dojde k nějakým dalším krizím s potravinami v rozvojových zemích. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by také měly eh, přiměřeně zohledňovat eh, výživové hodnoty potravin, když eh, definují strategii spolupráce, když navrhují způsob pomoci a měly by k tomu využívat i dialog s partnerskými vládami, zejména v rámci rozpočtových podporných programů. Dále komise by si měla stanovit cíle, které budou dostatečně přesné a měřitelné pomocí ukazatelů výkonnosti. Komise by měla zajistit, že ty cíle budou skutečně dosažitelné, tak, že ještě před jejich stanovením lépe posoudí rizika a předpoklady pro úspěch pomoci. Komise by také měla lépe podpořit finanční udržitelnost zemědělských programů a programů sociálních transferů. Komise by za tímto účelem měla více zdůrazňovat eh, vytvoření účinných zemědělských služeb, infrastruktury, která je zapotřebí e, po sklizni a poskytování úvěrů v venkovských oblastech. A dále by komise měla zajistit takové programy sociálních transferů, které budou dostatečně e, podporovat výši příjmu e, těch dotčených osob. Děkuji. Ja, Dank. Eh, ano, děkuji, pane Vesperovu, za ten přehled ohledně zvláštní zprávy a nyní dávám slovo zpravodaji panu Bartostésovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat panu Vesbergovi samotnému, ale samozřejmě celému jeho týmu Pochopitelně domnívám se, že je to zvláštní zpráva, která je spíše přesná, která je také velmi konkrétní, velmi specifická a uvádí určité cesty, určité možnosti, kde by se mělo něco dělat. Myslím si, že ta zpráva je dobrá. Ostatně zvláštní zprávy nesmějí zůstat pouze popsaným papírem, ale musí být skutečně také prováděny v terénu. A jsem velmi rád,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 Vesberg eh, již představil svou zprávu včera před výborem o spolupráci při rozvoji, protože jsem také náhradníkem eh, tohoto výboru a myslím si, že je dobré, že zvláštní zprávy se prezentují také ve výborech, které se trvale starají o některé projekty, o některé záležitosti. Je důležité, aby tyto výbory byly informovány a aby poslanci, kteří se v každodenní práci tímto zabývají, byli informováni a mohli také vytěžit poučení z jednotlivých zpráv takže ještě jednou srdečně vám děkuji. Obecný závěr této zvláštní zprávy, domnívám se, je to, že pomoc rozvojová pomoc Africe, nebo tedy subsaharské Africe, je celkově efektivní. Samozřejmě vždy je možno se zlepšovat a zvláštní zpráva se ostatně soustředuje na některé body, na které, které možno ještě prohloubit a zlepšit. Jsem velmi rád, že jsem si přečetl, že potravinová bezpečnost je součástí Evropského rozvojového fondu a že v této oblasti můžeme to uzavřít tak, že rozvojová pomoc je důležitá, aby vlastně splňovala potřeby a také priority osob, které trpí. Vyslechli jste si zde čísla, která citoval pan Vesberg, co je stále choulostivé a to je ostatně konkrétní otázka, kterou kladu komisi a členským státům. Členské státy zde nejsou. Jsou zastoupeny, ale samozřejmě ta otázka patří i, je, i jim a to, že v desátém rozvojovém fondu zemědělství, zemědělský rozvoj, potravinová pomoc se staly méně jasné body než v devátém programu, což se mi zdá, že odporuje určitým cílům, které jsme si vytýčili na mezinárodní úrovni. A myslím si, že je v každém případě potřeba věnovat co největší prioritu bezpečnosti potravin, co by mělo patřit k prioritním cílům. Konkrétní otázka, kterou bych chtěl položit na komisi, myslím si, že jste zástupce že DŽ Devko. Myslím si, že spolupráce v rámci strategických dokumentů eh, v oblasti potravinové pomoci. Zda se tímto také zabýváte a jaké jsou vaše konkrétní úmysly protože potom je to ještě jiná věc, než pouze naplánovat konkrétní věci. A myslím si, že v této zprávě je konkrétně uvedeno, že nemůžeme eh, jednat na vlastní pěst, že je zde spousta kontaktních společných bodů mezi jednotlivými evropskými politikami. Hovoříme o reformě společné zemědělské politiky, o tom by se mělo jednat ve výboru pro zemědělství. Potom je zde také iniciativa Mezinárodní obchod výkonného výboru, který si stanovil z komise, která si stanovila svého komisaře. Potom zde máme také politiku v oblasti rozvoje a kladu si otázku, zda tyto politiky jsou konsistentní, zda jsou propojeny a zda občas eh, tam nenacházíme některé věci, které jsou protikladné, které jsou v rozporu, což znamená, že cíle jsou někdy vytýčeny v rámci celého balíčku, ale ne vždy jsou dodržovány. Že třeba Potravinová bezpečnost se týk, netýká pouze výživy a myslím si, že je potřeba posílit spolupráci s investory, s vládami, s těmi, kteří jsou skutečně na místě, protože ti, kteří jsou tam v terénu na místě, tak ti vlastně vědí, kde je potřeba v první řadě jednat, v každém případě je potřeba nejprve e, vlastně, aby ta potravinová bezpečnost byla zajištěna, aby se nakrmili, abychom tedy nakrmili ti, kteří to, kteří to potřebují. Často záleží opravdu na konkrétní situaci, na místě, někdy jsou tam problémy související s válkami, s boji místními, prostě jsou tam i různé další jiné problémy s infrastrukturou, například nejsou sklady k dispozici a když dojde ke sklizni, když tedy se pod produkty zemědělské sklidí, tak někdy se skazí nebo prostě nenajdou ty, ta správná odbytiště, nedojdou až tam k těm konečným spotřebitelům, která, kteří tak eh, naléhavě potřebují tyto pomoc. Jeden z dalších závěrů této zvláštní zprávy je ten, a to je něco, co se mi opravdu zdá, že bychom se tím měli zabývat a týká se to potravinové pomoci v letech 2008 až 2010, protože Zdá se, že mezi tímto fondem a novým fondem, který by měl být spuštěn, je určité vákum, určitá mezera. A toto vákum se mi zdá velmi znepokojivé, zejména proto, že zjišťujeme, že ceny potravin se stále zvyšují, že nabídka se velice liší v jednotlivých obdobích, je zde veliká volatilita cen a to má přímé důsledky na život lidí. Proto kladu otázku na komisi na základě této situace, jak si komise myslí, že by mohla reagovat na tuto volatilitu. Jak může zajistit, aby byla zajištěna rychlá interakce, která by zaplnila toto vákuum, tuto mezeru a aby zvyšování cen potravinových produktů se eh, mohla určitým způsobem omezit nebo kompenzovat. Další obecná obava, a to je také součástí jednoho ze závěrů zvláštní zprávy, se týká dlouhodobosti těch programů. Mohli bychom možná dosáhnout prvního cíle, ale pokud potom nebude dlouhodobě pokračovat tato pomoc, tak vlastně v určitém okamžiku ty věci se zase znovu zkomplikují, takže je potřeba zajistit dlouhodobost, trvalost těchto programů, což také potom souvisí s kvalitou. Ve zvláštní zprávě se uvádí, že ta kvalita v některých případech je proměnlivá, že není zajištěna a také z toho vyplývá, že ty cíle, které byly vytýčeny, by měly být lépe hodnotitelné, měřitelné a že by měly být tedy zavedeny určité, určitá hodnotící kritéria. Souhlasím s některými závěry účetního dvora ve zvláštní zprávě. Tato doporučení jsou uvedena velmi explicitně a podrobně. A proto bych tedy požádal komisi, aby odpověděla na otázky jednotlivých kolegů. Děkuji, pane předsedo. Okay, vielen Dank. Eh. Ano, děkuji zpravodaji. Máme zde dvě, dva kolegy, paní Matě, kteří, kteří se přihlásili o slovo. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se zpravodajem účetního dvora, který nás informoval o tom, že situaci lze hodnotit v celku pozitivně, ale že je zde prostor pro zlepšení. Chtěla bych zdůraznit, na co poukázal zpravodaj v odstavci 3, kde se říká, že komise nezohlednila dostatečně zabezpečení potravin při vypracování strategií spolupráce v rozvojovém fondu. Je tedy problém napojení na rozpočet na zajištění potravin a také nevymezení priorit v rozvojovém fondu. Myslím si, že eh, je možné také hodnotit účinnost pomoci EU podle jednotlivých eh, témat a je také možné posoudit propojení jednotlivých nástrojů, které se zabývají stejnou oblastí, jako je to v tomto případě. Odstavec 20 zprávy dvora poukazuje na významný nedostatek, který se týká doplňování rozpočtové položky zajištění potravin a přičlenování prostředků z rozvojového fondu v období 96 až 2006 některé země měly nárok na dva nástroje, které ale oba byly na zajištění potravin. Může nám tedy komise vysvětlit, jak se postupovalo, aby bylo zajištěno, že ty nástroje se skombinují nějakým smysluplným způsobem? Pokud jde o prioritní činnosti, byly to především zemědělství a rozvoj venkova, v 17 zemích to bylo období 96 až 2006, ale pro další období to bylo pouze 12 zemí. Mám pocit, že to zajištění potravin tam nebylo zohledněno jako dostatečná priorita, přestože to je mm, součást rozvojových cílů tisíciletí a bylo to i ve sdělení komise z března 2010. Je překvapivé, že komise připouští, že zajištění potravin by se zasloužilo systematičtější pozornost. Evropská pomoc se soustředila na eh, jiné aspekty než než je hlad. A to je, myslím, poměrně důležitá věc, protože dnes posuzujeme účinnost pomoci EU na zajištění potravin, což je přitom e, důležitá součást celkového rozvoje. Může tedy komise vysvětlit přesněji, co lze udělat proto, aby si zajištění potravin získalo systematičtější pozornost, jak se vybírají prioritní odvětví a jak chce komise zlepšit e, to, aby v nadcházejícím programovacím období po roce 2013 eh, se dostalo zajištění potravin větší priority. Eh, tato akce totiž ovlivňuje i index hladu v celém světě. Potom na závěr bych tedy chtěla říci, že eh, účetní dvůr pozitivně hodnotil projekty v Etiopii, Rwandě a v Malavě a za to bych chtěla poděkovat. Excuseer. Ja, u hebt gezien, eh, de heer Teurer is ondertussen verdwenen, dus ik zit eh, in een dubbele rol nu van... Děkuji, pan předseda se Pan předseda opustil uh, sál, takže není to úplně ideální, ale budu v tuto chvíli předsedat. Pan Ody chce vystoupit, prosím. Já budu velmi stručný, doplnil bych jen to, co řekla kolegyně. Je mi líto, že u tohoto post, tomto postupu se nehovoří o spolupráci s členskými státy protože rozvoj je součástí politik, kde může být koordinace užitečná. V každém případě si myslím, že by bylo nezbytné, aby Evropský parlament a, mezináro- a národní parlamenty a Evropský účetní dvůr se zabývali přis- globálně přispěním Evropské unie tak v této oblasti, ale i u jiných témat. Zde se hovoří o Evropské unii tak, jako by ve světě byla pouze Evropská unie. Toto je mi líto a myslím si, že v našich pracovních zvyklostech bychom měli skutečně mít na mysli více koordinaci, spolupráci se členskými státy, kteří investují poměrně vysoké částky do oblasti rozvoje. Děkuji. Er eh, Děkuji. Ještě paní kolegyně Gresle, nebo chce ještě někdo jiný se takže paní Gresle, zatím jste poslední, potom dám slovo komisi. Máš, máte plně pravdu, že je to velmi podrobná zpráva, která obsahuje mnoho informací. Úplně přesně nám tak neříká, jak se dostat z této složité situace. O tom zde již vlastně, to už zjišťujeme několik let, že jsou zde také kritizovány určité nedostatky. Teď otázka, co tedy budeme teď skutečně dělat, jakou cestou se budeme ubírat, protože ještě jsou místa, kde se situace neustále zlep, zhoršuje. S tím samozřejmě nemůžeme být spokojeni. A mohli byste se tedy vyjádřit k tomu, co, co tedy konkrétně budeme podnikat? jsou zde, věc, jsou zde věci, že tedy se rozdělují pomoci, ale neřeší se určité problémy, čili jakým způsobem tyto problémy budeme řešit. Takže já jsem jen částečně spokojená s tím, co se zde uvádí a měli bychom se více snažit a také více přejímat odpovědnost, abychom řešili ty konkrétní problémy. Děkuji. Děkuji. Eh, kritische stemmen. Um, ik denk dat meneer Halkin uh, Děkuji a pan Davkin za komise. Možná, že se budete moci vyjádřit eh, k položeným otázkám. Máte prostor. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejprve několik slov o situaci v oblasti potravinové bezpečnosti a o vývoji, k jakému dochází od té doby, kdy tedy účetní dvůr zveřejnil toto zprávu. Nejprve od zveřejnění zprávy účetního dvora komise nadále podporuje iniciativy v oblasti potravinové bezpečnosti, zejména abychom mohli čelit potravinové krizi v subsaharské Africe. Druhý vývoj, ke kterému došlo, je ten, že ceny potravin jsou stále vysoké a celkově narušují eh, problematiku potravinové bezpečnosti. Pokud jde o zprávu účetního dvora, tak bychom rádi zdůraznili dobrou práci, která byla odvedena, to, že komise schvaluje většinu zjištění, která jsou uvedena ve zprávě a že jsme již využili této zprávy, abychom urychlili přijetí některých opatření, což znamená, že určitá doporučení účetního dvora, k tomu se ještě vrátím, se již provádějí. Chtěl bych se vrátit k některým bodům, o které se zde uvádějí. Nejprve význam bezpečnosti potravin v rámci evropské spolupráce, pomoci tedy rozvoj, rozvojové pomoci Evropské unie. Můžeme skutečně litovat toho, že v rámci těch geografických nástrojů dochází k určitému ústupu mnoha zemí, které se rozhodly zaměřit se na potravinovou eh, bezpečnost v období do roku 2006 a po roce 2006. Na začátku to byly ty země, které byly vyzvány k tomu, aby si zvolili tyto oblasti. Potom uvidíme prostor, který vlastně má Komise a Evropská unie v této věci. To znamená, že i přes tu situaci konstatujeme z té zprávy, kterou zpracováváme v rámci iniciativy AFSI, že komise je prvním přispěvatelem nebo investorem v oblasti bezpečnosti potravin. Říkám prvním. Možná, že komise neudělala všechno, co bylo možné, ale není to téma, které bychom zanedbávali. To v žádném případě. Nyní bych se chtěl vrátit k některým bodům, a k tomu způsobu, jak chceme realizovat některá z těch doporučení. První se týká tomu, jakým způsobem budeme zohledňovat potravinovou bezpečnost v rámci finančních perspektiv 2014 až 2020. Účetní dvůr doporučuje, abychom provedli strukturovanější analýzu otázek související s chronickou eh, potravinovou dostatečností, Komise s tím souhlasí a již jsme vlastně přistoupili k provádění analýze situace ve všech rozvojových zemích, abychom identifikovali ty země, kde není, kde, kde je chronická nedostatečná, nedostatečně jsou zajištěny potraviny. Je asi 50 ukazatelů a identifikovali jsme 52 zemí, Nevím, zda to vidíte na obrazovce, ale 52 zemí, kde není zajištěna chronicky potravinová bezpečnost a v nichž generální ředitel, pan Sidi Van, který je Chief Executing Officer příslušné organizace vyzvali vedoucí delegací, aby vedli politický dialog s hlavami těchto států, aby se zajistilo, že ty země a investoři si uvědomovali tuto situaci chronického nezajištění potravin. U některých bodů, které uvádí účetní dvůr, zejména otázky dlouhodobosti, dopadů a ukazatelů, zde konstatujeme, že komise projevila, prokázala svou schopnost čelit potravinové krizi. Tím, že s podporou rozpočtových orgánů poskytla významné částky máme třeba na mysli food facility, tak můžeme na evropské úrovni pouze přivítat rychlost, s jakou toto bylo provedeno. Nicméně tyto intervence samozřejmě působí spíše na důsledky potravinové krize. To znamená, abychom pomohli těm nejzranitelnějším lidem, aby překonali tu krizi a aby mohli nadále žít tedy i po krizi. V rámci těchto krátkodobých intervencí vždy vyvstává otázka dlouhodobosti. A komise má tedy v úmyslu více zdůraznit práci na příčinách potravinové nedostatečnosti. To vlastně bylo na prvopočátku nové politiky, kterou prezentovalo a schválilo kolegium 3. října. Rád bych připomenul, že název tohoto sdělení je propagovat politiku a čelit potravinové krizi. Tímto cílem je skutečně přejít od práce na důsledcích k práci na těch příčinách, tak aby se na všech úrovních posílily možnosti boje proti krizi. Jde až aby vlastně ta pomoc skutečně byla adresována i těm nejzranitelnějším osobám. Jsou zde uvedeny některé příklady, například Niger, Nigerie, to je země, která byla nejvíce za, dotčena krizí a můžeme říci, že díky mimořádně voluntaristické police, politice vlastně Nigérie také nejlépe čelila této krizi, protože získala vlastně takové intervence, takové pomoci, které jí pomohly překonat ty, tuto krizi. Samozřejmě byla zde potřebná ještě doplňující pomoc. Jeden z bodů, které zde byly také zmíněny, je nezbytná koordinace, spolupráce s těmi investory, s poskytovateli pomoci. S tímto stanoviskom souhlasíme spolupracujeme s rozvojovou agenturou, s dalšími orgány, tak abychom zajistili to, že v příslušných zemích jsou eh, příslušné investoři, kteří se zabývají touto pomocí. K bodům, o kterých eh, se zde hovořilo, bych se chtěl zdůraz, zmínit o otázce soukromého sektoru a o otázce výživy. První věc je, že špatná výživa dětí, to je podvýživa dětí, je problém, který známe samozřejmě již mnoho let, ale známe ho špatně. Zpráva z roku 2008, to je takový vědecký přehled v oblasti lékařského výzkumu, zdůraznil devastující dopad chronické podvýživy, které, kterou trpí děti což je vlastně forma podvýživy, která se velice těžce řeší, protože to dítě není vlastně hubené a nemá obvyklé příznaky eh, podvýživy, to, co vidíme často v televizi. A ty devastující účinky mají vlastně dvě, dva aspekty. Jednak ten rozsah, dnes ve světě 170 milionů dětí, které trpí chronickou podvýživou. A druhá věc je ta humanitární tragédie asi 3,5 milionu těchto dětí každoročně umírá. To jsou strašlivá čísla. A poslední bod, který zdůrazňujeme, je, že ty, které přežijí, mají zde je veliké riziko, že se nebudou moci dobře rozvíjet a dosáhnout svého plného potenciálu. To znamená, že chronická podvýživa, že je zde riziko, že zanechá nevratné dopady, nevratné důsledky na vlastně psychickém a fyzickém vývoji těchto dětí. A my jsme tedy stimulovali eh, ty pomoci, aby se zaměřili na řešení tohoto problému na světové úrovni. Zavedli jsme tedy konkrétní iniciativu, která by měla právě řešit přesně, konkrétně tuto formu podvýživy. Komisař Píbals je velice aktivní v rámci této iniciativy, je členem řídící skupiny těch 25 osob, které řídí tuto iniciativu a na londýnském summitu definoval vůli, ambici komise, aby se zachránilo 7 milionů dětí před úmrtím tedy 7 milionů dětí, kteří trpí chronickou podvýživou a to do roku 2022. Takže máme 10 let na to, abychom dosáhli tohoto cíle. Komisař hovořil velmi jasně, nechce nechat svému nástupci nebo požádal tedy, abychom se k němu vrátili s podrobným plánem. Poslední bod je nezbytnost eh, úzce spolupracovat se, se soukromým sektorem. Víme, že je zde Víme, že je to sektor, který je nesmírně důležitý pro zemědělskou produkci. Například v Africe poměr potravin, kteří konzumují Afričané, neustále klesá. Před 30 lety zhruba to všechno, co konzumovali, se produkovalo na lokální úrovni, ale dnes to pokryje pouze asi 30 jejich potřeb, což je 25 až 28 milionů eh, importu ročně do Afriky. Je tedy potřeba zvýšit eh, efektivnost zemědělství v Africe. To samozřejmě může procházet běžnými prostředky podpory, tak aby se lépe definovala zemědělská politika, ale týká se to také přímo drobných zemědělců, tak aby se mohli lépe začlenit do hodnotového řetězce a do soukromého sektoru. Takže na tomto bodu budeme také hodně pracovat. Přístup na trhu, ztráty po sklizních, ale také propojení s nadnárodními skupinami. Eh, Poslední bod. Tady bych se chtěl dostat k tomu, co zmiňovala paní Matěj. Především propojení mezi FSTP a Evropským rozvojovým fondem. Tematický program se dnes soustředí na několik bodů. Jednak je to posilování světových veřejných statků. Zde máme na mysli třeba výzkum v zemědělství. To je věc, který by neměl být financován ze zeměpisného programu, protože to jde ve prospěch celého světa. Druhá věc, kde se používá FSTP, je snaha čelit potravinovým krizím, které jsou tak rozsáhlé, že je nelze řešit těmi zeměpisnými nebo geografickými nástroji. Určitě lze zlepšit některé propojení nástrojů a je to i součástí návrhu, který předkládá komise ohledně nového programu Global Public Good and Challenges. Jehož smyslem je právě posílení těchto aspektů. V některých zemích se také používal tematický program pro zajištění potravin, možná místo toho, co by eh, se mělo činit pomocí eh, geografických programů, a to by se tedy mělo do budoucna napravit. Myslím, že tím jsem zodpověděl ty otázky. Samozřejmě eh, rád vám poskytnu i případné další informace. Děkuji, pane předsedo. Ehm, Děkuji vám. To byla velmi vyčerpávající odpověď. Myslím, že je velmi užitečná. Do 15. října máme čas tuto zprávu dopracovat. Nejsem si jistá, ještě chce někdo vystoupit k tomu, co zaznělo. Pane Sperk, chcete vystoupit ještě jednou ke zprávě účetního dvora? Máte prostor. Děkuji, pane předsedo. Jen několik slov. Zaznělo zde, zda jsme řešili či nikoli otázku koordinace dárců. Odpověď zní ano. Na straně 24 je to uvedeno. Já jsem se o tom nevyjadřoval ve své prezentaci, ale myslím, že si to lze dovodit. Koordinace je dostačující k tomu, aby byly naplněny cíle. A pak zde zazněla otázka, zda jsou další doporučení z naší strany, která by se týkala ještě lepší účinnosti. My nemáme další doporučení než ta, která jsme předložili, to znamená těch pět doporučení, která předkládáme v naší zprávě a musím říci, že jak víte, tak my se snažíme o to, aby ta zvláštní zpráva byla maximálně zacílená což samozřejmě vytváří problém, že se nemůžeme věnovat úplně všem tématům, ale já se vždycky vracím k pěti doporučení, které jsme učinili. To jsou velmi konkrétní doporučení, která z našeho pohledu určitě zlepší celkovou efektivitu. Děkuji. Eh, Děkuji vám. To je velmi důležitá otázka. Já bohužel však musím v tuto chvíli již naši debatu uzavřít v roli předsedajícího. Totiž musíme dodržet časový plán našeho zasedání. Tedy děkuji všem, vyjadřuji vděčnost i komisi a účetnímu dvoru za poskytnuté informace a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je příští pondělí 15.12 hodin. Všechny pozměňovací návrhy jsou vítány a my se budeme maximálně snažit je všechny zapracovat. To znamená, že končíme bod číslo 9 a pokračujeme dál bodem číslo 10. Slyšení máme zde Eh, hosté studie, eh, která byla eh, předložena, bude v tuto chvíli projednávána a Marko Špint a Chris de Brauno by měli vystoupit. Asi je poprosím, aby se připojili k nám sem. Nechtějí, dobře, můžete zůstat, kde jste. V každém případě tedy vítám autory zprávy. Já jsem byl zpravodajem práce, která eh, to doprovázela. Je to Pascal de Cross nadace, která se účastnila vypracování této studie. A nejen proto, že byla nejlevnější, ale proto, že nabízela největší a nejlepší kvalitu. Také děkuji kolegovi, který řídil celý projekt a dohlížel nad realizací projektu. Studie je velmi komplexní a zahrnuje celou řadu zpráv a návštěv. Pan Vene spolupracoval s naším útvarem a dohlížel nad tím, co děláme my, tak abych se zajistilo, že se odpovídajícím způsobem podílíme na zpracování zprávy. Tedy výbor pro rozpočtovou kontrolu zadal tuto zprávu na základě požadavku, který jsem původně vznesl já. A já jsem se seznámil se zprávou novinářů. Byla, byla to Martina Kuvalová, slovenská novinářka, která vznesla tento podnět, vypracovala zprávu ohledně podvodu s Evropským sociálním fondem a věnovala se eh, dopadu a zapojení politiků. Mě tehdy zaujalo, jak důležitá role politiků zde je, zvláště v době krize, kde existují pochyby ohledně důvěry v Evropskou unii, takže to rozhodně způsobilo velké obavy. A je zde potřeba na celou situaci dohlížet. Kdo má být ten dohlížící orgán? Neziskové organizace, Novenáře, ombudsman, subjekty, které hlásí podezřelé transakce, informace, ale v, prvo, v prvé řadě jsou to novináři a my musíme zajistit, aby novináři měli možnost prošetřovat případy, zveřejňovat informace. Velmi často jsou tam překážky, s kterými se potýkají, jako je třeba uh, nedostatek zájmu mezi eh, jejich nadřízenými, nedostatek peněz je další překážka v tomto směru. A jiná překážka je to, jak propojit eh, konkrétní dílčí informaci s celkovým kontextem. Jak získat přesné informace, jak zajistit transparentnost. Toto všechno je základem pro naše rozhodnutí a my jsme dali na zpracování této studie 6 měsíců eh, výzkumným pracovníkům a v tuto chvíli mohou předložit své závěry. Prosím, máte slovo. Děkuji, já budu přednášet anglicky, protože mám připravené průsvědky v angličtině. Děkuji za váš čas a za možnost vypracovat pro vás tuto studii. Pokud bych to měla být jenom já, tak já bych eh, tuto studii nebyla schopná sama zpracovat. Já mám za sebou sto dalších kolegů z Evropy, kteří mi pomáhali a poslední šest měsíců pro mě znamenalo to, že se mi znovu potvrdilo, jak funguje uh, novinářská síť, síť v Evropě, síť eh, investigativních novinářů. Já bych tuto studii sama vypracovat nemohla bez pomoci svých kolegů, kterých bylo více než 100. Mám pro vás krátkou prezentaci, připravené průsvědky a potom bych se vyjádřila k otázkám, které nepochybně položíte. Doufám, že to pro vás bude užitečné, investigativní novinařina může být velice prospěšná, co se týče uh, vytváření mm, těchto možností. My jsme na tom pracovali 6 měsíců a cílem studie bylo původní zadání, když jsme v listopadu loňského roku vyhráli výběrové řízení. To zadání bylo vyhodnotit možnosti, jak může investigativní eh, na pomoci, co se týče šetření využívání evropských fondů. A bylo řečeno, jak může pomoci, ne jak pomohla, protože zatím pomohla jen velmi málo. Lze tyto možnosti roz, hodně rozšířit. My jsme se snažili tedy soustředit na nejlepší osvědčené postupy, které se zatím uplatnily a osvědčily. Nechtěli jsme jenom eh, poukazovat na to, co nefunguje. Chtěli jsme poukazovat na to, co by fungovat mohlo a rozhodli jsme se vytvořit doporučení a jasně jsme se soustředili na práci evropských institucí, ale nejen na tu, i na práci novinářů samotných, protože i tu je potřeba tvarovat. Sami jsme konstatovali, že novináři jsou kritičtí i vůči sami sobě. A my jsme měli tedy za to, že je potřeba z kritické připomínky i z řad novinářů samotných. Já vám řeknu v prvé řadě pár slov k metodice. My jsme se snažili pracovat s prostředím v Evropské 27 a pojednat to, jakým způsobem investigativní novinařina zde funguje. My jsme vyhodnotili rozsah a obsah investigativní práce novinářů v oblasti čerpání zdrojů. Snažili jsme se provést analýzu nejlepších osvědčených postupů a snažili jsme se také provést analýzu překážek. Snažili jsme se vypracovat doporučení jak na adresu evropských institucí, tak na adresu novinářů, jak rozšířit možnosti dopadu no, práce novinářů. Novináři toto uh, nemají rádi, když se hovoří o dopadu jejich spravodajské eh, práce, protože raději to nechávají na adresátech samotných. Já jsem um, novinářka z Nizozemska a jsem ředitelkou Nizozemsko-vlámské asociace novinářů eh, pas, nadace Pascal Gross. Belgická nadace se ujala, se ujala záštity nad tímto projektem a snažila se zlepšit um, možnosti investigativní novinařiny ve vlámské části Belgie. Kolega je ředitelem této nadace. Já jsem byla hlavní autorkou této studie, ale jak jsem říkala, nemohla jsem se tomu věnovat sama. Měla jsem za sebou celý výzkumný tým, šesti novinářů z pěti zemí. Já vám uvedu jména, ale najdete je i ve zprávě kolegové byli pro mě naprosto zásadní, pomohli mi vypracovat zprávu a provést průzkum. Pomáhali nám, eh, pomáhalo nám 23 eh, novinářských subjektů. Byly to asociace, fondy, různá střediska z celé Evropy a také nám zás, zásadně pomohlo 15 nejmenovaných a jmenovaných novinářů. Někteří s námi hovořit chtěli, ale chtěli s námi hovořit pouze anonymně, protože často vznášeli velmi kritické připomínky jak na adresu novinářů samotných, tak na adresu sdělovacích prostředků, pro něž pracují a často hovořili kriticky o evropských institucích. To znamená, že někteří z nich měli pocit, že svobodně mohou hovořit, pokud to bude anonymní, což je to, o čem hovořil kolega na začátku. Pro některé novináře je velmi složité hovořit kriticky o čemkoliv za své země, takže jsme se snažili si vytvořit opravdu odpovídající obrázek a dali jsme všem možnost hovořit i anonymně. Někteří uh, se naštěstí nebáli nechat se citovat, takže máme i citace. Pomohlo nám 15 institucí a zástupců různých rezortů, včetně účetního dvora, včetně různých zástupců generální ředitelství Evropské komise. I s těmito lidmi jsme hovořili. Někteří jsou tam citováni jmenovitě, jiní nikoli. Opět jsme jim dali možnost hovořit svobodně, to znamená anonymně. Využili jsme 15 přehledů eh, o svobodě tisku, o celkové úrovni novinářské práce v daných zemích. Nebylo tam však žádné uh, schrnutí či žádný přehled týkající se investigativní novinářiny. Uh, to je až záležitost této studie jako takové. Ve studii si můžete přečíst, jak vypadala situace v jednotlivých zemích, nikoli však obecně. Rovněž jsme také eh, hovořili se 40 novináři a zástupci evropských mm, orgánů. Potřebovali jsme použitelnou definici investigativní novinářské práce což je záležitost, která se hodně řešila i mezi novináři samotnými. Co to vlastně je investigativní novinářská práce? Výběrové řízení nám dalo jakési zadání, kritec, kritické, hloubkové uh, zpracování zpráv, které by neexistovaly, pokud by do toho daný novinář eh, nezasáhl. My se k té definice vrátíme později, což může vzniknout tím, že se budou zjišťovat nová fakta, či že se budou vykládat už eh, získané informace, či se budou různě propojovat. Hloubková novinářská práce znamená práce v kvantitativním slova smyslu či kvalitativním slova smyslu či obojím. Asociace pro niž pracuji už eh, deset let se na tomto velmi účastnila a stále více se akceptuje tato definice jako definice investigativní novinářské práce. A my jsme se snažili zde eh, učinit to, co je podle našeho názoru nejdůležitější, a to je kritická a hloubková novinářská práce, která vede k reportážím, které by neexistovaly bez těchto snah a která vyžaduje zásadní úsilí. My jsme nechtěli přicházet se zprávami, které v podstatě představují pouze o kopírování něčí tiskové zprávy či o kopírování něčí uh, práce. My jsme chtěli z toho vytáhnout to, co opravdu dělají novináři samotní. Chtěli jsme, aby tyto reportáže se týkaly čerpání prostředků, evropských prostředků za poslední 25 let. Není to celá spousta novinářů, je to výběr. My jsme se soustředili na reportáže, které opravdu uh, Eh, původně vytáhli novináři. My jsme vám chtěli přiblížit to, co novináři uskutečnili, jak mohou eh, zlepšovat situaci, co se týče podvodů. To znamená, že to nejsou ty příběhy a ty reportáže, u kterých novináři navazovali na něčí práci, ale kdy opravdu sami tyto informace získali. My jsme se nechtěli soustředit na ty, na tyto případy, protože jsme byli ve výběrovém řízení žádání o to, abychom se soustředili hlavně na investigativní novinářskou práci. Co to tedy znamená investigativní novinářská práce u evropských fondů? výdaje a příjmy. My jsme se jako novináři soustředili hlavně na výdaje. Sledovali jsme reportáže z vlastní iniciativy, jak tomu říkáme, vidíte to v příloze dva eh, zprávy. Věnovali jsme se pětiletému období, u některých zemí jsme museli však eh, rozšířit to časové období, protože tam nebyly žádné základní, žádné důležité reportáže. Sledovali jsme všechny sdělovací prostředky, tiskové databáze, měli jsme celý tým výzkumných pracovníků, pomáhalo nám více než 100 novinářů z celé Evropy, pracovali s tiskovými zprávami v rodném jazyce, to znamená, že to jsme se nevěnovali jenom těm reportážím, které náhodně byly zpracovány v angličtině, věnovali jsme se všemu. Zasílali jsme dotazy různým sdělovacím prostředkům, různým novinářům ve všech 27 členských zemích a tázali jsme se na reportáže, které vznikly, co bylo získáno, co bylo pořízeno za zprávy v dané oblasti, v daném jazyce. Proto jsme potřebovali pomoc těchto novinářů, protože v Evropě je zastoupena celá řada jazyků. A pak jsme rovněž také pracovali se vzpomínkami lidí. V některých zemích nejsou databáze, nebo jsou tam databáze, které jsou chráněny. V jedné zemi jsme se setkali s touto situací, kdy veřejná zpravodajská stanice neměla právo ponechávat reportáž na svých webových stránkách. Kvůli soutěži mezi jednotlivými eh, novinami, takže jsme postupovali tímto způsobem. Pracovali jsme s vzpomínkami z paměti konkrétních novinářů. A ten přehled, to shrnutí, to není kvantitativně vyčerpávající, ale kvalitativně je dostatečně reprezentativní. Uděláte si z toho představu, co jsme udělali. Možná jsme některé reportáže vynechali, možná na, nás někdo na něco měl upozornit a neupozornil. Možná si řeknete, že jsme měli vytvořit určitou databázi v celé, reportáží v Evropě na toto téma, tak aby ostatní novináři měli možnost navázat na tyto reportáže. Jak jsem už říkala, spolupráce je něco, na čem musíme dále zapracovat, a to nejenom v oblasti evropských institucí a žurnalistů, ale v rámci novinářů jako takových. A proto je třeba uh, mít tu možnost navázat na práci jiných, tak abychom pak mohli pracovat co nejkvalitněji. My jsme tedy vypracovali vlastní databáze. Těch reportáží bylo 233. To se zdá, že hodně, ale jak říkám, je to 27 zemí a 5 let. Není to tedy tolik. Většina reportáží vznikla v, v Anglii. K tomu se vrátíme. Pak je zde několik zemí, které by se vám nemuseli jevit jako ty hlavní podezřelí, ale je tam hodně reportáží Slovensko, Německo, Bulharsko a pak docela hodně ma- informací máme ze Španělska. Máme určitá vysvětlení, proč některé země se objevily na předních příčkách a jiné nikoli. A pak jsou zde země, kde byste reportáže čekali, protože tam tradice investigativní novinařiny, jako třeba severské země, Švédsko, Dánsko. Přesto se tam tyto země neobjevují až tolik. Když jsme řešili vysvětlení toho, co nám vyšlo, tak co je zde nejdůležitější? My jsme měli za to, že to je malý počet 233 uh, eh, reportáží a bylo to nerovnoměrně rozloženo, jelikož ve Spáném království těch reportáží bylo hodně, potom Slovensko, Bulharsko, Německo, tam byl, jich bylo relativně hodně, pak Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Francie, tam je ten počet eh, relativně nízký. Pokud jde o témata, tak to bylo dost jednotné. My jsme hlavně uh, soustředili na zneužití pravomoci ze strany fyzických osob či institucí, to znamená členové Evropského parlamentu, jako jste vy, nebo případy eh, obchodních společností, ředitelů obchodních společností, zneužití pravomoci eh, osoby veřejně činné, což bylo velmi důležité na úrovni evropských institucí, selhání jednotlivce, to byla záležitost, která se velmi často projevovala na obvinění instituce celkové. My jsme to také uchopili eh, ve studii, že to není často spravedlivé, ale je to tak. Pak se věnovala pozornost osobním příběhům. My rádi vyprávíme osobní příběhy jako novináři, potřebujeme tam to, ten osobní prvek. Rádi máme, když je tam určitá osoba se jménem, která se identifikuje. Nám jedna osoba v Anglii říkala, že pokud hledáte o, eh, příběh týkající se o, eh, Mm, výdajů, tak hledáte příběh týkající se eh, výdajů, zneužití výdajů a kdy se kdy se vybuduje, nějaká, vy, vybuduje něco z veřejných prostředků neoprávněně. Na to novináři velmi často upozorňují. Potom se hovořilo hodně o výdají, nikoli však o příjmech my velmi často na ty příjmy eh, zapomínáme. Nevím proč, o tom se dá spekulovat. My se tomu trochu věnujeme v naší zprávě, ale nevím. Eh, struktura vynakládání prostředků. Tam se objevilo těch eh, zpráv jen málo. To jde o například mm, zemědělské dotace, strukturální fondy, proč tomu tak je? Možná proto, že novinářů, kteří se věnovali tomuto tématu, nebylo až tolik. Ve zemědělských dotacích eh, k tomu to dochází, a protože je v tom hodně peněz. Dále jednotnost výsledku, co se týče původu. Velmi často se jednalo o národní a veřejnoprávní spravodajské stanice. Například ve Francii jsou velké subjekty, velké sdělovací prostředky, které se investigativní novinařeně nevěnují vůbec. To znamená, že na velikosti toho subjektu nezáleží. Potom nové platformy, například v Maďarsku jsme identifikovali uh, že nejlepší investigativní novinářská práce se nachází na nových webových stránkách. A pak jsou zde investigativní centra. Centra investigativní novinářské práce, to jsou často neziskové organizace, eh, prostředky, které používají, jsou prostředky z různých darů. K tomu se ještě vrátíme. A my jsme provedli analýzu, abychom zjistili, proč ty výsledky vyšly tak, jak vyšly. To znamená, že jsme řešili ekosystém novinařiny, tak jsme tomu začali říkat. Řešili jsme aspekty a trendy, protože pochopitelně jsme se ptali sdělovacích prostředků, proč se věnujete určité oblasti a nikoli jiné oblasti. Často jsme tedy kladli otázku, proč se nevěnujete určité oblasti a odpovědi byly různé. Například hovořili o finančních aspektech, hovořili o krizi, říkali, že novinařina je v krizi, s tím každý souhlasí. My máme však za to, že vědomé rozhodnutí věnovat se investigativní novinářské práci či nikoli se neodvíjí pouze od toho, kolik máte peněz k dispozici. Často je to o rozhodnutí o přesvědčení. Pokud chcete najít určitou reportáž, určitý příběh, tak eh, se tomu věnujete, bez ohledu na to, jestli máte nebo nemáte peníze. To znamená, že víme, že peníze hrají roli, ale určité, do určité míry. Organizační aspekty, jakým způsobem je eh, prostředí a zázemí připraveno. To je důležitější než to zázemí, než peníze. Potom dovednosti. Často se říká, že jsou to uh, omezení, která zde působí. Potom uh, pracovní tlak, o tom hovořil kolega v souvislosti se Slovenskem. Pracovní tlak. A ten nejde jenom z vnějšku. Často uh, není vůle, aby novinář zpracoval určitý uh, příběh. A ten tlak přichází i z uvnitř organizace, protože počet pracovníků se snižuje a někdy jsou novináři zastrašováni, naštěstí nejsou zatím vražděni. Naštěstí, ale ukazuje to na to, že i tyto tlaky zde působí. Potom vlastně si sdělovacích prostředků, to je velmi důležité. Zde můžete se hrát roli i vy pluralita médií, to je zásadní oblast, protože čím více platform existuje, tím větší pravděpodobnost, že se vyskytne více reportáží. Potom právní aspekty. Svoboda informací, ochrana těch, kteří oznámí určité skutečnosti, ochrana zdrojů, ochrana svědků, i to se hrává svoji roli v tom, které reportáže se zpracovávají. Odpovědnost stělovacích prostředků. Otázka, zda nám ještě veřejnost věří a důvěřuje. Uh, Čím vyšší je odpovědnost, tím více se vyskytne reportáži a potom je zde samozřejmě otázka a svobody tisku jako takové. V té studii, na kterou jsme se soustředili, bylo několik zemí, kterým jsme věnovali zvláštní pozornost dle zadání výběrového řízení a my jsme chtěli ukázat na rozdíly mezi zeměmi v Evropě. Členských zemí je 27 a řešení poukázat na uh, určité reportáže, těch je víc než je zemí. My jsme se soustředili na Rumunsko, na vlastnictví sdělovacích prostředků a neziskový sektor. Spousta reportáží přichází z neziskového sektoru, protože sdělovací prostředky jako takové jsou tak uh, politicky vázané, že je to opravdu velmi těžké a proto tito novináři odcházejí buď do neziskových organizací nebo do investigativních center. Tohle je jedna Eh, možnost tato asociace se věnuje projektu, který běžel čtyři roky. Když si rozkliknete tento odkaz, tak se s tím projektem můžete seznámit. Je to neziskový projekt, pracovali s místními eh, novináři a dohledávali evropské prostředky na místě, kdy se řešili, řešila oblast eh, silniční infrastruktury, zemědělství, kam šly evropské peníze. To znamená, když dáte novinářům prostředky, finance k tomu, aby danou věc prošetřili, tak ji prošetří a přijdou s reportáží. Ale oni to sami nedohledají, že ten příběh by mohl existovat a to proto, že někdy se ty údaje velmi těžko dohledávají, nebo to tito novináři neumí dohledat. My jsme jim tedy Eh, dali to, eh, toto zadání. Tak ve Španělsku jsme našli velmi důležitý příklad protože stejně jako Španělsko jako takové i eh, no, novinařena ve Španělsku se nachází v krizi a to je obecný je ve španělské společnosti. Uh, Španělsko má obrovskou rybářskou flotilu, jednu z největších na světě a jsou tam mezinárodní organizace, je mezinárodní organizace, mezinárodní konzorcium investigativních novinářů se základnou ve Spojených státech, která se věnovala rybářskému průmyslu, rybářskému odvětví na celém světě. Hovořilo se o dotacích do španělské flotily. Je to rabování moří a tato reportáž vznikla proto, že španělští novináři dostali pomoc z jiných zemí, nejenom evropských zemí. To znamená, že se mohli tomuto tématu věnovat mnohem podrobněji a vypracovali skutečně vynikající reportáž o tom, jak jsou vynakládány nesprávným způsobem evropské prostředky v této oblasti. A co se děje s těmito dotacemi, že velmi často dochází k eh, tomu rabování zemí. Pak jsme se soustředili na Maďarsko protože Maďarsko nedávno přijalo mediální zákon a my jsme se chtěli seznámit s tím, jak to způsobí překážky investigativnímu žurnalismu. Měli jsme za to, že to překážky skutečně způsobí a působí. Zjistili jsme, že tomu tak je, ovšem jenom okrajově, protože investigativní novinařina si našla jiné možnosti, jiné platformy a Vše se v tuto chvíli v Maďarsku děje tedy na internetu, ačkoliv nový mediální zákon nezjednodušil práci investigativním novinářům, tak se objevuje jí velké, dobré reportáže. A najdou si cestu a možnost, jak to zveřejnit. Žádají však evropské instituce o to, aby se dále věnovaly tomu, jak se situace v Maďarsku vyvíjí, protože nemusí nutně zůstat vše při starém a může se to zhoršovat. Mediální zákon opravdu nepomohl. V tuto chvíli to není zásadní překážka, ale některá situace nepomohla. Pak jsme řešili otázku Spojeného království, protože tam těch reportáží se objevilo opravdu mnoho a mohli byste říci, že to je proto, že hodně databáz schází je v angličtině, ale tím to není, jsme zjistili. My jsme eh, řešili, jak už jsem říkala, eh, databáze i v jiných jazycích. Je tam velmi eh, euroskeptický, euroskeptický tisk zastoupen, oni mají rádi tyto příběhy, tyto reportáže, takže zde bylo, byla celá řada různých projektů. Ukázalo se, že spolupráce mezi novináři funguje, v roce 2010 vznikla reportáž Úřadu pro investigativní novinařinu, což je nezisková organizace, pak do toho e, působ, pak tam působili Financial Times, Al Jazeera a, Radio rádio BBC. E, působilo to v několika e, zemích Evropy. Tento projekt nakonec naschromáždil různé informace evropské skryté miliardy, věnovaly se tam roli strukturálních fondů a evropským prostředkům. Trvalo jim šest měsíců, více než šest měsíců, aby nashromáždili údaje a zpracovali je. Což eh, je něco, na co jsme navázali v našich doporučeních. My na to neustále upozorňujeme informace se tak těžko pořizují a pokud se už podaří je pořídit, tak se často dostanou v nespracovatelných formátech, jako je PDF nebo zamknutá PDF, nebo dokonce někdy se nám dostaly informace ve formátu, který byl vůbec nečitelný a trvalo to měsíce. Potom je třeba se ptát, jak jsou tyto databáze vůbec koncipovány, pokud se toto děje. A ne mnoho novinářů nebo sdělovacích prostředků má vůbec možnost věnovat tolik času, energie, pořízení těchto informací, možnosti ptát se. Pokud chcete tyto reportáže získat, musíte mít možnost přístupu k informacím, k údajům. Země musí údaje posílat včas třeba do Bruselu, abychom jako novináře mohli s těmito údaji pracovat. Tohle je něco, co bylo významně kritizováno v rámci tohoto projektu. Výstup byl významně kritizován. My jsme chtěli v naší studii na tomto poukázat. A to právě proto, že kritizovat studie můžete vždycky. Kritizovat reportáže můžete vždycky, ale alespoň to proběhlo, alespoň se to zpracovalo. Pak se můžete věnovat tomu, jakým způsobem to bylo zpracováno. Můžete řešit Financial Times, můžete si to detailně projít a prostudovat, jak tyto reportáže vznikaly, ale pokud existuje transparentnost, tak to stačí. Pokud uh, můžete se různit v metodikách, ale alespoň vznikne reportáž strukturovaným způsobem, třeba na téma těch zemědělských dotací. Dánsko, to je velmi zajímavé, tam je velká silná tradice. Nicméně ohledně evropských dotazí, dotací a evropských eh, příjmech se tam příliš nehovoří. Nemají to prostě v hledáčku. Nás to velmi zaujalo protože mají organizační strukturu, mají to zázemí, ale zkrátka je tyto příběhy, tyto reportáže až tolik nezajímají. Alespoň novináři nám to takto vykládali. A my jsme říkali, měli byste se tímto příběhům věnovat. Pak jsme se věnovali Itálii. To je velmi zajímavé, protože Itálie je obrovský členský stát a e, je to členský stát, který je členem Evropské unie dlouho, prošla si mm, různými časy, investigativní novinařiny, e, novináře, novinářům bylo často vyhrožováno, často novináři byli e, zaměstnání už vůbec tím, aby, aby, aby přežili. Potom malé noviny, třeba Il Fato Quotidiano, velice zajímavé noviny, které vznikly před dvěma lety. V tuto chvíli se nesoustředíš tolik na evropské záležitosti, ale budou se na to soustředit. Pak je tam další projekt, který vznikl asi před dvěma či třemi týdny, investigativní spravodajství v Itálii. Mají už evropskou adresu, takže víte, čemu se budou věnovat kvalitní investigativní novinářská práce v Itálii a v Evropské unii. A budou psát anglicky, tudíž není možné už říkat, že kdo nerozumí italsky, tak si to nepřečte. Je to malá renesance, jak tomu říkají Italové. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem se tento fenomén šíří do Evropy. Pak evropské instituce, to jsme považovali za zajímavé. Některé instituce opravdu chtějí významně spolupracovat eh, s novináři, například OLAF komunikační síť proti podvodům, která začala v roce 2004 působit a my jsme konstatovali, že i mezi novináři existuje velký respekt pro tuto síť. Možná by to mohlo fungovat jako dobrý osvědčený postup, který by se mohl ujmout v jiných organizacích a institucích. Pracovníci evropských institucích spolu chtějí na těchto věcech spolupracovat a pro OLAF je to zásadní. uh, někdy i obtížné sdílet tyto informace týkající se projektů vynakládání evropských prostředků. Je to pro ně těžké, protože často nemohou sdělit, odkud mají původní informace. Pokud stále ještě běží vyšetřování, nemohou toto sdělit a proto mm, je to celé zdlouhavější, ale existuje zde snaha Ehm, to propojení zajistit. Ještě to nejsou nejlepší přátelé, ale ehm, mohlo by se stát, že by ta spolupráce byla mnohem stmalenější. My jsme vytvořili několik doporučení. Já vám Řeknu jenom ta nejdůležitější. Když novináři říkají, že nejsou peníze, není čas, tak to není žádný argument. My jsme totiž zjistili, že existují malé subjekty, které vytvářejí velice kvalitní reportáže, byť tam nejsou eh, takové podmínky, jaké by se určitě představovaly. takže tohle není odpověď, tohle není argument. Samozřejmě, že by prospělo mít k dispozici více finančních prostředků ale často jsme konstatovali, že tam, kde bylo určité váhání, kdy co říkala, ne, nemůžeme dát novinářům více prostředků. Můžete, vždycky můžete. Jen nesmí být žádná návaznost mezi tím, kdo ty prostředky poskytuje a tím, co se prošetřuje v daných reportážích. Existují možnosti ze strany institucí, jako jsou evropské instituce, jak poskytnout finanční prostředky a opravdu uh, to může mít veliký význam, co se týče vytváření reportáží v Evropské unii ohledně vynakládání evropských prostředků. Tedy pokud chcete se věnovat těmto iniciativám, tak hm, to je něco, co bude předmětem dalšího doporučení. Evropa v hledáčku novinářů. Pro, s evropskou krizí se pojí to, že stělovací prostředky nemohou už dávno říkat, že Evropa je nezajímá. My jsme před čtyřmi lety uspořádali v Bruselu konferenci investigativních novinářů a sloganem bylo od kdy byla moc, od kdy je moc nudná. Protože novináři často říkali, ale Evropa, evropské téma, to je nuda. A tak uh, říkáme, od kdy je moc nudná. To se opravdu změnilo v tuto chvíli i krizí. Teď už nelze říkat, že Evropa by nebyla dostatečně zajímavá. Nicméně my potřebujeme, aby novináři měli ve svém hledáčku Evropu víc a víc. Často v těch sdělovacích prostředcích slyšíte naši posluchači, naši čtenáři o tom nechtějí slyšet, je to nezajímá, ale zajímá. Nemůžete říkat, že je to nezajímá, protože oni chtějí vědět, jak se vynakládají evropské prostředky. Novinářské prostředí se musí tomuto dalšímu doporučení věnovat eh, samo interně. Je to školení a vzdělávání, protože investigativní novináře není něco, co se odehrává na každodenní bázi, takže zde to vzdělávání je velice důležité a je potřeba se zamyslet nad tím, jaké prostředky se do toho investují. Velice často se investují totiž do hloupých projektů a uh, novináři takovéto vzdělávání někdy vůbec nevyužijí. Takže je dobré se ptát i novinářů samotných, co potřebují, co by jim prospělo. Tohle by mohlo opravdu prospět. Evropské instituce nám mohou pomáhat a my můžeme pomáhat i jim, pokud bude existovat určitá jednotnost, co se týče schromažďování, získávání a evidence údajů ohledně finančních prostředků. A nedodržení takovýchto pravidel a předpisů by bylo v členských státech postihováno. To je velmi důležité pro vytváření reportáží, protože bez těch základních stavebních kamenů není možné postavit dům. A Svoboda informací, ta se v různých zemích liší a zde můžete pomoci určitě i vy, pokud jde o sjednocení úrovně v jednotlivých členských státech, pokud jde o pořízení informací. Ochrana zdrojů a ochrana těch, kteří hlásí podezřelé informace, to je opět záležitost, která je v různých členských státech na různé úrovni a mělo by se to sjednotit. Svoboda tisku a pluralita médií. Komisařka Krus se tomuhle věnovala Eh, významně. My jsme to chtěli ještě dále rozvíjet a podpořit, protože pluralita médií je naprosto zásadní. Pokud máte pouze jednu platformu sdělovacích prostředků či dvě a ta se zrovna rozhodne, že určité reportáž nebude šetřit, nebude zveřejňovat, nebude vytvářet, tak eh, je to hotovo. Eh, pak je zde různorodost podnikatelských modelů. Máte komerční televize, národní veřejnoprávní televize a jiné sdělovací prostředky, ale potom máte také investigativní nezisková střediska, což je taková živá platforma, kde se může opravdu rozvíjet eh, investigativní novinářská práce, kde mohou tyto reportáže vznikat. A pak je zde tlak pracovním eh, prostředí v této oblasti i na úrovni evropských institucí zajistit eh, skutečnou spolupráci. O tom jsem hovořila, protože pokud budeme spolupracovat, tak můžeme tyto reportáže vytvářet. Závěry. Bylo to šest měsíců práce na této studii jakou roli hrají investigativní novináři v oblasti boje proti podvodům. Vytvoření priorit, nasazení a přesvědčení a spolupráce, to jsou tři základní pojmy. Vytváření priorit, cestování priorit, to by mělo být stále jednodušší. Mělo by být stále jednodušší přesvědčit ty, kteří vytvářejí zprávy, jelikož eh, tyto reportáže se týkají toho, čemu my říkáme srdce Evropy, tak abychom byli schopni eh, zasazovat informace do kontextu. Tohle by mělo mít stále větší prioritu a vy nám můžete pomoci toto zajistit. Rozhodně bychom měli věnovat větší pozornost právě těmto příběhům, právě těmto reportážím a evropské instituce, které jednají s novináři, by měly rovněž také mít jasno v tom, jaké jsou priority, jak mají odpovídat na otázky, které jsou jim kládeny. My jsme zjistili, že jsou instituce a útvary, které na tomto skutečně pracují a měly by na tom pracovat stále víc, neměly by uh, se bránit různým dotazům, protože potom to vede k tomu, že novinář musí spekulovat, musí hádat, jaká odpověď je a novináři spekulovat nechtějí. Činí tak však ve chvíli, kdy nedostanou k dispozici ty stavební kameny. Pokud nám pomůžete získat ty pravé informace, tak reportáže a zpravodajství bude fungovat mnohem lépe. Tam, kde uh, se stále ještě tato práce odvíjí na úrovni jednotlivce, na úrovni té dílčí práce, tak uh, mohou vznikat velmi kvalitní informace, velmi kvalitní reportáže, ale mělo by se na tom zapracovat a zlepšit podmínky těchto novinářů. Novináři zjistili, že spolupráce může pomoci. Já jsem uvedla španělský příklad a britský příklad, kdy spolupráce opravdu pomáhá a to je zásadní, musíme se na to zveknout. Pro novenáře je to těžké někdy, ale rozhodně je to nutné. Rovněž také musíme se naučit spolupracovat s evropskými institucemi a jejich představiteli a tahle eh, spolupráce musí fungovat obou straně. Jednotnost a systematičnost poskytování informací, pokud by tohle mohly členské státy zajistit, tak by nám to ušetřilo spoustu času a nepříjemností. Také by to vedlo k tomu, že by novinařina nebyla až tak eh, často uh, eh, ničemná. No já vím, že na eh, tohoto téma zaznívá řada kritických připomínek a neměli bychom pracovat tak ničemně, jako se to často děje, ale ani vy byste neměli poskytovat tyto informace způsobem, který se často objevuje, protože jste zástupci těch, kterým tyto projekty jsou určeny, to znamená občanů Evropy. A bylo řečeno, že není možné, eh, a ta zpráva naše se tomu věnuje, eh, nastavit opatření eh, jaksi univerzálním způsobem. Musíme vytvářet důvěru mezi novináři a evropskými institucemi bez toho, aby novináři mm, pracovali zaujatě. A já jsem měla za sebou vynikající kolegy Mám zde seznam eh, svých kolegů. Chci poděkovat eh, nadaci a Evropské komisi za možnost vypracovat tuto zprávu a těším se na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, paní Smith. Děkuji za velice podrobnou prezentaci této studie. Vysvětlila jste nám velice podrobně, v čem práce spočívala. A mám tady devět kolegů, kteří se přihlásili o slovo. A to je dokladem, že jste opravdu vzbudila velký zájem. Takže já dám slovo kolegům v pořadí, v jakém se přihlásili. Tak teď už je vás deset. A prosím proto, kolegové, abyste byli co nejstručnější, protože je vás hodně. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové. Já rozhodně nechci nikomu ubírat čas na vystoupení a pokusím se tedy být stručný. Eh, mám komentář a možná položím i pár otázek. Nejprve bych chtěl potvrdit, že jsem si tu studii přečetl opravdu s velkým zájmem. A když tady máme autory, tak eh, bych řekl, že jsem byl velice, velice zklamán. Já už jsem tři roky poslancem Evropského parlamentu a ještě nikdy na žádném výboru parlamentu jsem neviděl studii, která by tak málo vyhověla profesním očekáváním. Je to velice povrchní studie, nejsou tam žádná doporučení, která by byla novinkou z hlediska investigativní žurnalistiky. Není tam nic, co bychom už nevěděli, ať už z horizontálního nebo vertikálního pohledu. Je to sbírka obecných prohlášení. Pokud jde o metodiku, je to v podstatě databáze, která se skládá z 233 článků. Jak můžete 233 článků považovat za nějakou databázi? Za Maďarsko je tam šest nebo sedm článků. A to jsou články novinářů, na které vy jste se obrátili. Já to chápu tak, že to prostě byli ti novináři, kteří měli zájem se nějak projevit, ale řada dalších novinářů tam k tomu neměla co říci. V posledních letech čítáme hodně článků o využívání prostředků EU a je, jenom u nás jich je více než 100. A myslím, že z tohoto hlediska tedy není seriózní pracovat pouze s šesti či sedmi články za danou zemi. Vůbec se také nezabýváte eh, dostupností veřejných údajů v členských státech. Dotazovali jste se pouze novinářů, je to jako kdybyste se zeptali jenom lékařů při přípravě nějaké studie o zdravotnických systémech. Vůbec také se tam nehovoří o dopadu těchto článků, zda vedli k nějakému uh, stíhání, soudnímu řízení. Například pokud jde o Maďarsko, Hovoříte o mediálním zákonu, to je teď velmi v módě kritizovat tento zákon. Proč třeba nezmiňujete také dva předpisy, které jsou příkladné v Evropě? Jednak eh, investigativní novináři nemohou být stíháni před soudem podle maďarských právních předpisů a i když novinář poruší právní předpisy při získávání informací, tak pokud ty informace jsou z veřejného hlediska užitečné, tak nemůže být novinář stíhán. Mediální zákon také chrání novináře eh, vůči jejich zaměstnavatelům. To znamená, eh, to je úplně jinak než v, právních předpisech v jiných evropských zemích. Maďarský zákon výslovně eh, zakazuje postih novinářů ze strany zaměstnavatelů. Omlouvám se, že jsem hovořil příliš dlouho. Děkuji. Děkuji vám. Tak tady máme první hlas, velice kritický. A nyní pan Černický. Pan Čarnecký. Děkuji pane předsedající. Pověděl pan, že... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vy tady dnes sedíte na dvou židlích, jste tady jako zpravodaj a zároveň předsedající a také já sedím na dvou židlích. Eh, na jedné straně jsem politikem, ale zároveň i novinářem a myslím si, že tato diskuse je velmi důležitá. Řekl bych, že má zcela zásadní význam. Naši dnešní hosté dáma, která eh, prezentovala analýzu, eh, řekla něco velmi důležitého. A sice, že když novinář se rozhodne někdy vlastně ne eh, šířit eh, informaci, která se týká využívání fondů EU, protože to pak chápou jako útok na vlastní zemi. A v Polsku toto skutečně platí. V Polsku máme takovou propagandu, eh, která říká, že Polsko je vůbec nejlepší, pokud jde o využívání evropských fondů, že skutečně Polsko je velmi úspěšné. A v takovéto atmosféře je velice těžké odvádět eh, práci investigativního novináře je velice obtížné poukazovat na takové případy. Před několika dny v polské veřejnoprávní televizi z peněz našeho ministerstva, které má na starost evropské prostředky, byl uspořádán test týkající se znalosti evropských fondů. A mě to připomnělo situaci před referendem o vstupu do EU v Polsku kdy si všichni eh, mysleli, když eh, mluvíte o EU, musíte mluvit hezky, musíte říkat jenom pěkné věci. Skutečně se mi to vrátilo v paměti. Měla jsem pocit, že se zase vracíme zpátky, kdy můžeme hovořit pouze o pozitivních věcech, nic negativního, nemůžeme poukazovat na žádné negativní aspekty. Eh, také jste hovořila o tom, že tady vzrůstá symbioza nebo spolupráce mezi úředníky a novináři. Velice často ale dochází k tomu, že úředníci, možná ne v Bruselu, ale obecně jsou právě zdrojem problémů, jsou zdrojem takových příběhů kvůli svým krokům na místní nebo i celostátní úrovni. Nedávno v Polsku na toto téma vyšlo mnoho článků. Byly to články o tom, že například řada místních úřadů Eh, vůbec nedodržuje nějaké základní zásady, kdy třeba děti eh, starostů zaujímají významné funkce. A v těchto článcích byl seznam lidí, kteří eh, jsou takovýmto způsobem zaměstnáni, ať už to byly manželky nebo bratranci, sestřenice významných činitelů. A mluvím teď eh, o vládnoucí straně. Je to opravdu problém, který v Polsku existuje. Na závěr svého vystoupení, abych dal čas i dalším, bych eh, řekl následující. Otázkou je, co novinář v Polsku může dělat v situaci, kdy sami úředníci navrhnou nějaký zákon, který je zcela zjevně v rozporu s evropskými právními předpisy. V Polsku jsme měli třeba velký problém s dálnicemi před um, mistrovstvím Evropy ve fotbale v roce 2012. Bylo to tedy v červnu, v červenci letošního roku a pan Liberacky, jeden z polských europoslanců, by o tom mohl říct více. A jak se to řešilo, když se mělo zaplatit uh, těm, kteří vyhotovili tu dálnici? Prostě se to eh, řešilo z veřejných finančních prostředků, ale bylo jasné, že to bude řešit Evropská komise, protože na soukromé investice se takto nemohou využívat veřejné peníze. Takže těch otázek je celá řada a já souhlasím s předřečníkem v mnoha aspektech, pokud jde o tuto konkrétní analýzu. Ale i když souhlasím s některými negativními komentáři, tak si myslím, že investigativní žurnalistika jakožto pojem je velice důležitá. Jsem tedy rád, že se o tom hovořilo, ale myslím, že tady trochu eh, narážíme někdy i na oficiální propagandu v členských státech. Někdy se vlastně um, poukazuje na to, že něco je špatné a je to pak lidmi vnímáno špatně a to není správné. Děkuji. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že se držíme pořadí, jak jste se přihlásili, tak prosím, další kolega. Děkuji. Pan Liberacky, dovolte, já budu hovořit polsky. Za prvé, je určitě správné, že dnes hovoříme o tomto tématu. Já mám otázku na autory studie. Za prvé, zda máme nějakou obecnou definici investigativní žurnalistiky, která by byla obecně přijímána. A pokud existuje investigativní žurnalistika, jaký je rozdíl mezi ní a žurnalistikou v obecném slova smyslu? A zda tedy můžete někoho jasně označit za investigativního eh, žurnalistu či novináře, nebo zda je tomu tak, že někdo, novinář sám sebe nazve investigativním. Je to velice složité téma, je to téma odpovědnosti, jako tam hovořil i pan Deutsch. Je důležité jednat odpovědně, nebát se faktů, nebát se případného postihu kvůli tomu, že na něco poukážete. Uh, ale na druhé straně zase nesmíte být eh, jenom něčí loutkou, nástrojem v politických hrách mezi stranami nebo nástrojem v boji mezi opozicí a vládou. Různé členské státy s tím mají různé zkušenosti. Eh, byla tady zmínka o Polsku, pan poslanec Čárnecky hovořil o Polsku, ale samozřejmě to se týká dalších zemí. Investigativní žurnalistiku potřebujeme. Potřebujeme i její výsledky, abychom věděli, co se skutečně děje s evropskými penězi. Na straně 103 je citace, která uvádí, že řada vlád využívá evropské prostředky především proto, aby si naklonila různé eh, PR agentury a eh, také veřejné mínění. A to platí právě v Polsku. Ministr zemědělství má program o EU, kde se vlastně říká, že pouze EU může eh, zachránit polské zemědělce. že bychom měli eh, Evropskou unii podporovat eh, i specifickými právními předpisy, že jině to přispěje ke štěstí všech občanů. Je tady samozřejmě hranice mezi určitou pozicí a jejím zneužíváním. Je tady také otázka toho, do jaké míry investigativní novináři jsou skutečně zodpovědní zda mají být chráněni a jak je možné zajistit, aby zároveň eh, se nechovali nezodpovědně. Ta hranice je velice eh, citlivá. Eh, na jedné straně tady je otázka dobré vůle, ale také otázka odpovědnosti a použitých nástrojů. Já jsem moc rád, že se o tomto tématu dnes diskutuje. Musíme ukázat, že při používání evropských prostředků je nutné zajistit transparentnost, abychom věděli, kdo je používá, k čemu je využívá. A jak té transparentnosti můžeme dosáhnout? Velice často se říká, musíme utratit evropské peníze. Musíme to vynaložit jako výdaj, ale já myslím, že evropské peníze bychom neměli utrácet, ale měli bychom je investovat Měli bychom je vnímat jako investici a nejenom jako výdaj, jako peníze, které je prostě třeba kdekoliv utratit. Když tedy hovoříme o investigativní žurnalistice, měli bychom být velice opatrní. Děkuji. Ano, děkuji kolego Liberacký. Děkuji také ostatním řečníkům. Ano, postupujeme dále podle pořadí. Prosím vás, abyste také dodržovali trošičku vyhrazený řečnický čas. Další na seznamu je kolegyně Soviníny z výboru Libe. Ano, tam je, takže prosím. Děkuji. Serantini, skoro jste trošku popletl moje jméno, děkuji. E, s velkým zájmem jsem si vyslechla tu prezentaci a opravdu pozorně jsem poslouchala také příspěvky kolegů. Myslím si, že jedna věc, které si musíme být naprosto vědomi, demokracie ve fungujícím státě musí dbát na to, aby kritické hlasy mohly být vyslyšeny, aby také byla určitá kontrola politické moci státní zprávy. A to vždy musí jít ruku v ruce s kontrolou, s lidí, kteří kontrolují to, co se dělá. Aby se také posilovala ochrana, tedy když výjdou nějaké reportáže nebo články eh, ohledně toho, co se skutečně děje v Bruselu. Vyslechla jsem některé kolegy, kteří říkali, že ta zpráva vlastně nic nového nepřináší nic objevného. To trošičku odpovídá tomu, co obvykle říkáme. Jde o to, abychom dbali na to, aby se ty kritické hlasy zorganizovaly a k tomu je samozřejmě potřeba usnadňovat činnosti investigativních novinářů, ale je také potřeba, a o tom jste hovořili, se ujistit, že bude existovat pluralita médií, že se bude uchovávat, aby, byly, aby byla různorodá média v různých zemích s různými zvyklostmi, s různými postupy. A zde musím říci, že to nejsou pouze politikové, kteří od, za toto odpovídají, Paní Redingová například navrhla směrnici o pluralitě médií a organizátoři například nakla- vydavatelství nepracují eh, dostatečně, dostatečně vhodně. Myslím si, že by byla potřeba určitá legislativa, která by zaručovala to, že bude dodržována eh, různorodost médií. Když se o tom hovoří, tak se říká, no to bude drahé a je potřeba šetřit, ale já nechápu, proč se říká, že by to stálo tolik peněz, že by to bylo drahé. A potom je potřeba také, abychom akceptovali kontrolu. Chtěla bych říci, že ve vaší analýze je nějaký konkrétní bod, co mě zaujalo, je různý způsob, jak se řeší přístup k dokumentům v jednotlivých členských státům, jak se řeší nebo umožňuje kontrola veřejné zprávy. Zde v parlamentu jsme měli příležitost diskutovat o přístupu nebo dostupnosti dokumentů Rady a Evropské komise. Hodně jsme o tom mluvili. Viděli jsme, že jak to probíhá v institucích a myslím si, že to všechno vede k určitému zachování status quo. A zde je skutečná otázka. Říkáte, že jste vedli vyšetřování, že důsledkem je že se nedostávají novináři vždy ke kvalitním informacím. Je tedy možnost nějakého východiska z této situace? Bylo by možné dbát na to, aby kultura, aby ten duch vlastně v Evropské unii, v Bruselu se změnil? Spíš než abychom říkali, my eh, zavřeme všechny eh, možnosti a je to na vás, abyste si našli ty přístupové cesty. Ano, děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedající a vážní kolegové. Já chci poděkovat výzkumnému týmu za zpracování této studie. Je to téma, které je poměrně neobvyklé v našem výboru, proto je se setkal s takovým zájmem. Co se týče Spojeného království, tak já vás seznámím s tím, co se o tom myslím já. My nepochybně máme svobodu tisku, ale bylo by fajn moci říct, že máme i svobodný nezávislý tisk a ve Spojeném království nelze říct, že máme nezávislý tisk je ve vlastnictví několika bohatých osob. Často tyto osoby ani nežijí ve Spojeném království, často mají velmi vyhraněné politické názory, často jsou velmi vpravo, co se týče politického spektra a téměř všichni z nich jsou euroskeptici. To znamená, že když se objeví zprávy o Evropské unii ve eh, britském tisku, tak jsou zde právě tyto pohledy na věc. Oni se uh, zaměřují na tyto zprávy ne proto, že chtějí prospět nebo být demokratičtí, ale proto, že chtějí kritizovat Evropskou unii a co se tam děje. Tak toto vnímáme ve Spojeném království. Tak toto funguje v každodenním životě. Jenom takový příklad. Jako zpravodaj výboru pro rozpočet jednou po uh, hlasování se v britském tisku objevilo uh, europoslanci se schválili zásadní nárůst platu a já jsem si říkal, vždyť já jsem v té zprávě, kde jsem byl zpravodaj, nic takového nenavrhoval. Byla tam, byl tam takový komplikovaný vzorec, který se týkal něčeho, co řešil Evropský soudní dvůr. Vůbec tam nemluvilo o platech a přesto se druhý den objevilo v novinách, europoslanci se schválili masivní nárůst eh, platu. Tak to jenom jako příklad. A chtěl bych také upozornit na to, že v tuto chvíli ve Spojeném království probíhá soudní šetření týkající se role tisku na základě nedávných skandálů, kdy, jedn, kdy jedny noviny měly údajně narušit uh, soukromí do značné míry a zašli až tak daleko, že ničili lidem život. A proto v budoucnu by to nemělo být tak, že se tiskne jenom to, co prodá více výtisku novin. Zároveň však existuje řada dobrých novinářů. Většina bych řekl, že jsou dobří novináři, ale je jich opravdu hodně, kteří dobří nejsou a navíc vlastnictví e, novin je další problém. A tak mám dotaz na tým, který zpracovával studie. Měli jste možnost vzít v potaz tuhle strukturu, tu vlastnickou strukturu, když jste zpracovávali svoje studie, když jste hovořili s novináři, měli jste možnost to zasadit do celkového kontextu, protože i kontext je nutné brát v potaz. Děkuji. Eh, děkuji. Další pan Hirnhauser, potom tady mám další řečníky ještě na seznamu. Takže, pro, takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji stru, budu stručný a pregnantní. Ve vaší studii hovoříte o 80 milionech dolarů, které Evropská komise a členské státy investovala do nezávislé novinařiny, což je zhruba dv, tedy 2, 2% zhruba tedy proudí do investigativní eh, žurnalistiky. Já bych se chtěl tedy zeptat, proč si myslíte, že pouze dvě 2% více by mělo proudit do eh, investigativní eh, novinařiny a jak byste tu částku chtěli restrukturalizovat, aby více peněz šlo do investigativní žurnalistiky. A druhá věc, abychom podporovali no, investigativní novinařinu, to má hodně co dočinění s eh, transparentností, jak tedy jsou k dispozici, jak jsou zveřejňována srozumitelnou formou údaje na internetu, na webových stránkách a v jakých oblastech oblastech politiky, jste, kde jste našli pozitivní nebo méně pozitivní věci, kde, jak vlastně EU si obecně stojí v dostupnosti a poskytování údajů oproti ostatním státům. Další kolegyně Hulda. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem také poslouchal s velkým zájmem tu prezentaci a mám dvě otázky. Odkazuje se zde na určitý, určité eh, varování, určité alarmy. Do jaké míry eh, zajišťuje evropská legislativa dostatečnou ochranu? Za druhé, druhá otázka, která jde trošku jiným směrem, Investigativní novináři jsou, jsou tedy dostatečně chráněni legislativou jednotlivých členských států? Tedy to jsou dvě velmi stručné otázky. Děkuji. Děkuji, pane Muldere. A jako další pan Sondegaard. Øh, tak a øh, tak for, for for øh, Děkuji za tuto prezentaci eh, té zajímavé studie. Tato diskuse, kterou zde vedeme, mě trošku připomíná popis Bermudského trojuhelníku. Tam jsou tři póly. Je politika, tisk a politikové. Politikové se často zlobí na tisk, protože není dostatečně v Evropě a Eh, novináři říkají, nehovoříme příliš o Evropě, protože lidi to nezajímá. A se říká, že politiky nejsou dostatečně zajímavé a dobré a proto tisk o tom nemluví. Jak tedy skutečně můžeme víc z tohoto pekelného, z toho bermudského trojuhelníku? Jak vlastně vzbudit větší zájem novinářů, investigativních novinářů o Evropskou unii, o dění v Evropské unii? To, co zde zaznělo, je velmi složité a správné, ale ta otázka otázka zní, stačí to? Můžeme se s tímto spokojit? Neměli bychom se podívat na tu situaci z širšího hlediska, neměli bychom si pouze přiznat, že evropské struktury jsou příliš komplikované. Vezmeme si smlouvu jako příklad, Lisabonskou smlouvu je velice obtížně srozumitelná, není snadné ji pochopit. Jsou to složité struktury, kde obtížné vědět, kdo, kdy a jak tedy rozhoduje. Ještě spousta výjimek, takže i pro novináře, aniž bychom mluvili o obyčejných občanech, je velmi těžké to pochopit. Potom jsou zde otázky. Pokud chceme, aby se novináři více zajímali o Evropskou unii, neměli bychom mít tedy širší pohled na situaci a na způsob, jakým fungují evropské instituce. Další věc, o které jsem se chtěl zmínit, to je spíše otázka, kterou bych chtěl položit vždy, vždycky říkáme no money, no time, no argument. Určitě peníze někdy brání, nebo nedostatek peněz brání investigativním novinářům více pracovat. A když nemáme dostatek peněz, tak nemůžeme ani věnovat více času investigativní novinařině. Ale když se podíváme na velká média, velké noviny, velké komunikační prostředky, tak je problém, že někdy jsou příjmy, které jsou povinné vlastně a to je reklama. A reklama například vyplývá také z obsahu článku. Pokud máte atraktivní články, tak bude více reklamy, více peněz. Takže máte novináře, kteří musí napsat třeba jeden článek denně do deníků plus články na internet. Takže oni nemají čas na to, aby se zabývali investigativní novinařinou. A navíc musí vlastně také psát dobré články, aby přilákali no, investory do reklamy. Takže nebylo by tedy dobré, abychom měli větší, lepší nabídku nových konstant, abych tak řekl, které by také ale umožňovaly věnovat více času investigativní novinařině a také věnovat více investičních finančních prostředků. Například, když se podíváme na nepřetržitou mm, týtok informací 24 hodin denně. Myslím si, že je také problém organizace času. Neměli bychom tedy reorganizovat ten čas. Děkuji. Děkuji a další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Mrzí mě, že jsem nemohla přijít na tu prezentaci, protože na výběru pro dopravu jsme také museli řešit nějaký zásadní problém, ale nesouhlasím s tím, co říkal pan Deutsch. Myslím, že už jenom ta skutečnost, že to zahrnovalo velké množství práce a formulovala se doporučení v tak složitém kontextu, v jakém dnes sdělovací prostředky fungují, ať už se jedná o tisk nebo audiovizuální sdělovací prostředky, tak myslím, že tady zatím je úsilí ke kterému je třeba přihlédnout a věnovat se mu. Ehm, souhlasím s tím, co říkali kolegové. Právě nyní panuje velké riziko, že informační ehm, firmy, to znamená ty sdělovací prostředky, už nemají jako tu hlavní prioritu informovat, ale spíše přežít. Eh, a to vyvolává pak někdy i situace monopolní a situace velice znepokojivé, kdy ve snaze eh, prodat se prostě skandalizují lidé, odhalují se soukromé životy a někdy se i páchají trestné činy a vede to obecně k manipulaci veřejného mínění. A právě proto je velice důležité, a vidíme to i v tom mediálním pokrytí krize e, a současných hospodářských a finančních problémů, že neexistují nějaké evropské sdělovací prostředky, Eh, když chcete eh, eh, se seznámit se španělskou situací, tak se to často nedozvíte v německých novinách a obráceně. A je třeba, aby byly i nějaké sdělovací prostředky, které by se věnovaly evropské zprávě, nejenom čistě těm národním situacím protože potom často kvůli těm nedostatečným informacím vznikají pochybnosti. Vzpomeňte si na téma španělských eh, okurek, eh, o kterých se tehdy tolik eh, hovořilo. A teď zase nedávno se hovořilo o problému německých škol. A nakonec se ukázalo třeba, že to vůbec nebyl problém Španělska a potřebujeme tedy dostatek nezávislých profesionálů v novinářské profesi a také potřebujeme lepší eh, zprávu, větší transparentnost na evropské úrovni a to právě spadá do kompetence našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zároveň tady také je třeba dodržovat určitý etický kodex. A to bychom měli vyžadovat od eh, sdělovacích prostředků, především od těch, kteří v současnosti eh, v té krizové situaci, kdy se provádí mnoha škrtů, a hrozí tedy, že vlastně sdělovací prostředky boh, budou mm, vlastně tu situaci třeba líčit ne úplně přesně a je tedy třeba, aby se opravdu dodržoval nějaký etický kodex v novinářské práci, aby e, e, to bylo jasně dané. Dnes se také hodně ty sdělovací prostředky promítají do různých sociálních sítí a mohou vytvářet určité informační uh, Eh, bubliny, kvůli kterým potom některé skupiny lidí nebo některé instituce mohou být velmi zranitelné. A je tedy třeba skutečně apelovat na to, aby se novináři vrátili k profesionalitě, k nezávislosti. A eh, z hlediska Unie a jejich institucí musíme volat především také pro větší transparentnosti eh, zprávy veřejných prostředků, tak aby novináři měli k dispozici všechny informace, které potřebují. Myslím, že kdyby totiž eh, zhynula investigativní žurnalistika, bylo by to velkým problémem pro demokracii, ale zároveň je třeba zajistit spolehlivost sdělovacích prostředků a těch informací, které se v Evropě šíří. Děkuji. Děkuji. Kolega Savamé, další na seznamu řečníků. Um... Děkuji, pane předsedající. Já jsem v této oblasti působil 25 let na všech úrovních této práce a rovněž jsem také odvedl řadu činností v oblasti investigativního, investigativní novinařiny. Já bych navázal na to, co říkala dánská kolegyně ohledně Bermudského trojuhelníku. Ačkoliv to bylo odprezentováno jako negativní tok moci. Taková hlava 22. Já bych navázal na to, co zaznělo a řekl pár slov k tomu, co se odehrává na úrovni Evropské unie. Já bych to otočil eh, a věnoval se pozitivnímu toku. Já vím, že novináře tyto příběhy velmi zajímají. A vím, že spravodajství v tomto smyslu bude mnohem víc, jelikož veřejnost stále více zajímá, co se odehrává s veřejnými prostředky. A třetí věc, to jsou politici. I politiky tato oblast zajímá a chtějí, aby se tyto informace dostaly na světlo. 99% z nás totiž nemá co skrývat. Takže i to lze vnímat pozitivně. Máme zde asi tři tisíce osob v Unii, které nějak spolupracují s tiskem. A musíme si položit tu tvrdou otázku, zda tyto osoby opravdu pomáhají novinářům tak, jak by ideálně mohly? Odpověď z mé strany zní, že nepomáhají tedy neobvinujme nikoho, snažme se k tomu přistupovat konstruktivně a pozitivně. Já jsem si vědom toho, že zde lze učinit mnohé. Já vím, že studie obsahuje řadu doporučení, řadu závěrů, že se zde upozorňuje na ty pravé problémy. Snažme se soustředit na to, co je skutečně důležité. Já nevím, jestli vám to dává smysl, ale takhle to vidím. Můžeme toho v Evropské unii odvést mnohem víc a udělat mnohem víc. Často jsou novináři skutečně líní, to je pravda. Většinou však platí, že jsou, že jsou to bezmocní lidé, kteří chodí kolem s zavázanýma očima a hodíte jim trochu a oni najednou projeví obrovský zájem a jsou vděční za to málo informací, které se jim dostane. Takže nelze to vnímat tak, že většinu těchto případů a reportáží může zpracovat jediná osoba, jediný novinář, jediná zpravodajská platforma. Tak to dávno není. Ale pokud budeme schopni poskytnout pomocnou ruku, tak to určitě situace zlepší. Děkuji, je to vynikající studie. Děkuji vám. Pan Stas. Děkuji, jen velmi stručně. Zaznělo zde eh, několik velmi důležitých bodů. Tahle studie nabízí řadu příkladů, jak by mohli novináři vzájemně spolupracovat. Uvádí se zde, že mezinárodní forma spolupráce je nejlepší možnost, jak poukázat na důležité skutečnosti. Ale mediální sektor je stále více konkurenční. Otázka tedy zní, jak na to, protože všichni spolu vzájemně soutěží. A představa, že budou všichni spolupracovat, budou si vyměňovat údaje, budou si vyměňovat údaje o zatím nezveřejněných skutečnostech, ta je skutečně složitá. Děkuji. Děkuji, takže paní kolegyně, máte zde celou řadu otázek. Většina z nich by si vyžádala tak půl hodinu na zodpovězení. Problém je však, že my zde máme ještě před sebou jednu zprávu, které se musíme věnovat do tři čtvrtě, proto vás poprosím, abyste hovořila maximálně stručně. Děkuji. Děkuji. Děkuji za dotazy, já jsem moc ráda, že jste si už všichni přečetli takto pečlivě zprávu. Já jsem i spokojena s kritickými připomínkami. Já vím, že novináři nejsou zrovna známí tím, že by elegantně eh, reagovali na kritiku, ale já se budu snažit. Takže já v tuto chvíli stručně zodpovím jednotlivé položené otázky. První otázka ta se týkala kritických připomínek. Já vám děkuji, pane kolego, rád by, ráda bych s váma na toto téma jednala ještě dále. Já myslím, že co se týče eh, maďarského mediálního prostředí, jsem se na to nedívala jednostranně. Je pravda, že kapitola o Maďarsku eh, jednal hlavně o internetu a skoro to vypadalo, že jsem se nevěnovala ostatním spravodajským kanálům. Já jsem se jim věnovala. Já jsem eh, to uvedla tak, že právě ty internetové platformy se věnují evropským výdajům. Za posledních několik let eh, se vyskytlo více než 100 reportáží tohoto typu. A my jsme používali velmi úzkou definici investigativního žurnalismu, protože jsme chtěli se podívat skutečně ke kořenům toho, co eh, tito novináři dělají. A zde proto došlo k rozdílu v počtu reportáží. My jsme chtěli se věnovat tomu, kteří novináři, které kanály se tomu věnují abychom tam eh, nezahrnuli ty novináře, kteří pouze reagují na telefonát nebo na tiskovou zprávu. Potom uh, jste říkal, že jenom kritizujeme mediální zákon, protože je to takový trend. My jsme předpokládali, že investigativní novináře uh, to eh, zastaví v jejich práci a nakonec sama jsem říkala, že je to nezastavilo, že mediální zákon možná je složitější pro některé novináře, ale zvláště investigativní novináře říkají, ne, my dále pracujeme, my se tomu věnujeme. Nás to nezastavilo. Takže uh, jsme eh, dospěli k tomu, že to investigativní novináři nevidí tento mediální zákon jako zásadní překážku. Určitě to platí i o mediálních zákonech v jiných zemích. Byl tam požadavek akademické sféry, který zněl v tom smyslu, že bychom měli vypracovat přehled jednotlivých mediálních zákonů v 27 členských zemích, protože v tuto chvíli to funguje tak, že buď někdo kritizuje nebo uh, prostě chválí jednu zemi a vy si potom vybíráte, no v téhle zemi to funguje takhle, v té jiné zemi to funguje takhle. Ono je snadné kritizovat jakoukoliv zemi. Takže zaznělo, že by bylo dobré vypracovat studii na toto téma, na téma mediálních zákonů. Něco obdobného, jako jsme teďka vypracovali my. To bylo něco, co se řešilo na akademické půdě. Jakým způsobem by bylo nejlepší pojednat mediální zákon, že bychom se vytvořili takové měřítko, tak, takovou referenční hodnotu. A uh, Kolega, s, kníž jsem, s ním jsem hovořila za eh, mediální eh, regulační orgán právě něco v tomto smyslu říkal. Ano, nastavte nějakou referenční hodnotu. Pak dva kolegové z Polska, já vám děkuji. Ačkoliv eh, jste zde hovořilo o tom, o té dvojí roli. My máme rádi situaci dvojí role. V řadě zemí opravdu platí, že existuje problém mezi vlastenectvím a kritikou. Pro řadu novinářů je složité kritizovat postupy ve vlastní zemi, na úrovni vlastní vlády. Novináři si často říkají, pokud budeme kritizovat naše zemi, tak možná příští rok nedostaneme žádné peníze. Je to něco jako stříle do vlastních řád, kdy novináři se e, vlastně sami kontrolují. Je to taková samocenzura a novináři se k tomu sami přiznávají, takže děkuji, že jste na to upozornil, na to musíme pamatovat jako novináři. Já jsem tohle říkala ve své zprávě. Ne každý kritický novinář je euroskeptik a ne každý uh, úředník evropských institucí je eurofil automaticky. Na tohle musíme pamatovat. Jako novináře musíme také pamatovat na naše postavení, na, na naši vlastní politickou zaujatost či přesvědčenost. A proto jsme o tomhle i hovořili eh, ve studii. Je třeba zajistit transparentnost těch vlastních hybných eh, pák, kdy na toto musíme pamatovat jak říkal kolega za předsednickým stojem, abychom se nestali jenom nástrojem, jako hračkou někoho a hračkou v cizích rukou. A zde se dotýkáme něčeho, co i zaznělo v jiných dotazech. Nezávislá média, to je tak důležité. Nezávislost médií je něco, co je naprosto zásadní. A my jsme rovněž konstatovali, že investigativní střediska, která vznikají od Baltu až po Balkán po celé Evropě, velmi často fungují tak dobře, protože nezávisí na žádných politických stranách, na žádných reklamách, na žádných dotacích. Ty jsou právě nejvíce nezávislé, ale i ty potřebují financování a to je to složité. Pak zde zaznělo několik otázek týkajících se ochrany novinářů. My jsme konstatovali, že je důležité poskytovat ochranu procesu novinářské práce, nikoli novinářů. Možná se někdy stane, že je potřeba poskytnout ochranu i novináře samotnému, ale pokud zajistíme bezpečnost novinářské práce, nezávislost novinářské práce jako procesu, tak nebude potřeba Eh, ničeho dalšího. Potom budou novináři, kteří budou opravdu schopni odvádět dobře svoji práci. Možná to vypadá jako příliš abstraktně, ale nejde zde o ochranu jednotlivců, protože pak bychom mohli diskutovat o tom, kdo je nebo není novinář a řešili bychom to celé roky. Jsou blogeři eh, novináři nebo nikoli. Tam by vznikly podobné problémy. Proto bychom měli poskytovat ochranu procesu vytváření a zpracování novinářské práce. Paní Sanchantini, ta hovořila o přístupu k dokumentům a o tom, jak se odpíchnout od stávajícího stavu. Já se k tomu mohu vyjádřit jen velmi složitě v tuto chvíli a navrhovala bych, abyste se podívali na postupy a osvědčenou praxi ze zemí, které vykazují dobré výsledky, jako je třeba Spojené království, kde se dá hovořit o svobodě tisku, ale Spojené království se toho opravdu ujalo s vervou a vyškolilo své úředníky, státní zaměstnance tak, aby byli schopni poskytovat novinářům údaje. Takže osvědčené postupy z jiných zemí opravdu mohou prospět. Je to složité a já vím, že dánské předsednictví se v eh, prvním pololetí do roku 2012 snažilo tomuto opravdu věnovat a vím i, že to nikam nevedlo. Možná bychom se to mohli probrat soukromně. Je to složité. My bychom se na to více zaměřili velmi rádi a potom vám řekneme k tomu víc. Možná bych ještě k tomu doplnil, co ta stránka .eu, e o které jsme hovořili. Tam je několik námětů, co může udělat, co mohou udělat představitelé novinářské profese a co mohou udělat zástupci orgánů a úřadů. Já myslím, že nejdůležitější je věnovat se rozmanitosti médií, podpořit rozmanitost médií. Aby se tohoto dosáhlo, měli bychom dát eh, novinářům víc možností, jak zkoušet nové různé podnikatelské metody a postupy a modely, třeba publikace online nebo jiné platformy. Já myslím, že možností je spousta a pro novináře je třeba i důležitý faktor, jako je DPH, která se účtuje jak podnítit tento sektor, jak podpořit novináře, jak jim dát více možností, moci jak rozvíjet jejich podnikatelského ducha, jak chránit eh, novináře. I financování novinářské práce je důležité. A co můžeme tedy udělat, abychom podnítili investigativní žurnalistiku? Jsou zde možnosti, jak se ucházet o studijní granty, jak se obracet na různé nadace. Existuje Evropská webová stránka, která hovoří o evropských eh, dotacích pro přeshraniční projekty. To je velmi důležité, aby novináři měli tyto možnosti, protože tak budou schopni navázat tu, podnikat, tu mezinárodní eh, spolupráci. Vzhledem k tomu, že v Evropě na to není moc peněz, můžeme spolupracovat i s americkými nadacemi, které by možná se rády finančně podílely na těchto projektech. Bohužel nemáme dlouhou tradici v Evropě, co se týče možnosti financování novinářské práce tímto způsobem. Můžeme podnítit tedy práci novinářů bez toho, abychom podporovali práci eh, zpravodajských kanálů. Ano, eh, média a podniky. Je pravda, že jsme, že zde jsou velké problémy, ale my se musíme soustředit na ochranu novinářů, několik těch subjektů. Možná, že není potřeba udělat až tolik, protože internet je rychlejší. Možná, že budeme schopni najít platformy, ehm, které budou schopny získat eh, a získat větší moc a větší vliv právě proto, že využijí daného momentu. Takže ne, nemusíme nutně pomáhat a podporovat celé sdělovací prostředky, můžeme podporovat uh, novináře. Tak zde zasněla otázka týkající se role novinářů eh, ve Spojeném království a byla to otázka týkající se novinářského prostředí ve Spojeném království. My jsme se věnovali opravdu celému kontextu a Úřad pro investigativní žurnalismus o tomto rovněž hovořil. Někdy je potřeba, abychom se na to podívali zvnějšku. Právě, že protože celá akce byla tak spolitizovaná. Pokud se takové reportáži věnují jenom místní novináři, tak je to složitější, protože čím více tam překážek, tím hůř a proto někdy je třeba se na to podívat z nějšku, Nezávislá střediska, to jsou právě ty možnosti pohledu z zvnějšku a ty by měly mít tedy větší prostor. Pak kolega z Německa, ten se ptal na to, jak si Evropa vede, co se týče poskytování informací novinářům. Evropská unie si vede dobře ve srovnání s členskými státy. Členské státy ty jsou problematické, pokud jde o poskytování údajů evropským institucím. Tam většinou spočívá problém. Vždycky existuje možnost zlepšení, sjednocení, poskytování informací, shromažďování informací, evidování informací. To je naprosto zásadní a nemůžeme na to dostatečně poukázat. Pokud jde o Eh, těch 80 miliard z, ze zprávy SIMA, tak vytvoření se přehledu toho, co se s těmito prostředky děje, o tom hovořila i kolegyně ze Španělska. Jde o panevropský žurnalismus. My nemáme evropské noviny, ale potřebujeme vůbec evropské noviny. Možná, že potřebujeme evropský žurnalismus, ať už se vytvoří uh, ty kanály jakkoliv. Mohli bychom začít u Evropského střediska pro investigativní žurnalismus. O tom hovoříme v naší zprávě. Průzkum proběhne jednou a zveřejnění je 27krát, protože každá země si vezme část eh, výsledků daného průzkumu, to znamená, šetření proběhne jednou a pak se to rozšíří po všech členských zemích. A potom je to něco jako evropský žurnalismus. Ne nutně evropská sdělovací, eh, evropská média, ale evropský žurnalismus. A to může se hrát svoji roli. Pak zde kolega ještě řekne jednu věc. Pan Stás ještě hovořil o konkurenčním prostředí mezi novináři, jak přenět novináře spolupracovat. Pokud budou moci spolupracovat přezrančním způsobem, tak pokud pracujete v Madridu, tak asi nekonkurujete lotyšským kolegům, můžete si naopak zájemně pomáhat. Lze najít možnosti, jak si novináři mohou pomáhat přezrančním způsobem. Existují na to malé fondy pro tuhle přeshraniční spolupráci. Tam ta konkurenceschopnost není. Je složité spolupracovat v rámci jedné země. Ale tam zase je možné se věnovat eh, různým typům sdělovacích prostředků. Například noviny mohou spolupracovat s televizí nebo s webovou stránkou a to se děje v rámci jedné země a Úřad pro investigativní žurnalismus se tomuto také věnoval. To bylo Financial Times, noviny, potom eh, různé televizní kanály a fungovalo to. Tahle spolupráce fungovala. Různé platformy, tak to mm, buď různé platformy, anebo přeshraniční spolupráce. To je odpověď na danou otázku. Já jen ještě uh, stručně té složitosti Evropská unie by měla zjednodušit strukturu institucí tak, aby to všechno bylo jednodušší. Já nevím, jestli je to realistické, ale pro eh, novináře by to bylo rozhodně snažší. Jelikož se všechno komplikuje, tak eh, úkolem novináře v prvé řadě je vysvětlit vůbec strukturu, jak jedna věc zapadá do druhé a jak vypadá celkový kontext. A samozřejmě v každé organizaci je vždycky prospešné zjednodušit strukturu. Ale v tuto chvíli je to na novinářích, aby představili a nastínili složité vazby různých institucí. Děkuji. Opravdu jste se maximálně snažili dodržet časový plán. Děkuji vám. Diskuze poukázala na to, že tato studie se setkala s obrovským zájmem ve výboru. Já vám moc krát děkuji. A závěr tedy provedeme v tuto chvíli, prosím kolegu, o uzavření debaty. Já budu hovořit pouze stručně, děkuji vám. Já myslím, že je důležité poukázat na to, aby ta studie byla uh, rozeslána, aby byla zveřejněna, aby se dostala eh, kam má komise by s touto zprávou měla dále pracovat. Útvar paní komisařky by s ní měl dál zpracovat. A my jako evropské instituce bychom se z toho měli poučit. Pokud se na nás obrátí novináři, tak bychom neměli jenom eh, defenzivně reagovat a odrážet příslušné otázky. Měli bychom maximálně efektivně pomoci. A měli bychom také zjednodušit a zlepšit evidenci údajů a systém poskytování údajů. Potřebujeme zlepšovat i ochranu eh, novinářů, ochranu osob, které poukazují na podezřelé skutečnosti. Měli bychom také poukazovat na potřebu mezinárodní spolupráce mezi novináři, protože to, jak zaznělo, je nejlepší způsob jsou-li v sále novináři, tak se mohou obrátit na paní kolegyně, která zpracovala zprávu. Děkuji. Ano, děkuji, mohu se k tomu pouze připojit. Byla to velmi otevřená diskuse, kterou jsme zde dlouho eh, neměli. Ještě jednou děkuji autorům za prezentaci studie. Tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a přijít přímo k dalšímu bodu to zde je zpravodajkou Eva Ortiz Vileja a, a Harald Wegerbauer z účetního dvora, tím toho tady vítám. Pan, takže na úvod dám slovo panu Wegerbauerovi. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že vám mohu představit zvláštní zprávu Účetního dvora o reformě společné organizace trhu s vínem a o dosavadním pokroku, kterého bylo dosaženo. Pokusím se být co nejstručnější vzhledem k časové tísni, tedy velmi stručně musíme je potřeba vědět, že EU je největší producent vína ve světě, zhruba 60 světové produkce vína zajišťuje a současně 5 představuje také 5%. Hlavní problém, kterého máme, je zde určitá nerovnováha mezi produkcí a poptávkou. V roce 2010 jsme měli 160, přebytku 160 milionů hektolitrů, potom 175 milionů hektolitrů v letech 2010 a 2011. A po těch hlavních opatřeních eh, opatření z roku 2008, tam šlo o klučení vinic, opatření na klučení a o také určitou restrukturalizaci a zlepšení kvality vína. Hlavním problémem je poptávka, která 20 let vlastně klesá a proto je se vlastně mění eh, zvyklosti spotřebitelů v některých zemích, zejména v, jiži, zemích Jižní Evropy v posledních 20 letech, spíše k orientace na piva, soft drinky, minerální vodu a tak dále, také i ze, což je samozřejmě z lékařských zdravotních hledisek také žádoucí, takže Musíme samozřejmě s tímto do budoucna také počítat. Potom zde máme ještě další problémy v jednotlivých členských států Evropy. V některých tedy stoupá spotřeba vína, byť jich není příliš mnoho. Ovšem tato stoupající poptávka je z části pokryta importem ze třetích zemí. Máme zde dodavatele ze třetích zemí, kteří vlastně se vydávají tou cestou levných produktů a kteří tedy eh, poměrně pokrývají z velké části tuto vzrůstající poptávku v některých zemích. Takže tím narůstá vlastně nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. V roce 2005 jsme měli 40,5 milionů hektolitrů přebytků, včetně včetně destilace 18,5 milionů hektolitrů. Reforma z roku 2008 to byl 1,4 miliard eur rozpočet. Potom byla ta opatření na týkající se klučení vinic a restrukturalizace. Bylo tedy rámcové nařízení z roku 2008. Každý každý provozní subjekt mohl vlastně spolehat na určitou podporu a tato restrukturalizace, ta, přem, ta transformace byla poměrně úspěšná. Bylo ve třetím roce potom dosáhlo se stejné úrovně jako v předchozích letech. V letech 2008 až 10 byly eh, vlastně, tato čísla byla překročena 1,8 miliard euro. To týkala částka očá, očekávaný pokles množstevní však nebyl 35 eh, milionů hektolitrů po klučení vinic. Tam vlastně to klučení nedosáhlo dostatečné úrovně. Došlo ke snížení o 18,5 milionů hektolitrů, ale z toho došlo ke snížení pouze o 10,2 milionů hektolitrů, což je 6 produkce. Nyní ke druhému hlavnímu bodu těch opatření, restrukturalizace a transformace e, osazených e, ploch. To už toho, toho všeho se týkalo nařízení o trhu s vínem z roku 2008, 4,2 miliard euro v letech 2000 náš 8 to bylo 4 milionů ročně. Celkem ta reforma představovala snížení zhruba 32 Cílem bylo zlepšení světové konkurenceschopnosti, restrukturalizací, přesazováním ploch, změnami odrůd a Samozřejmě šlo také o přizpůsobení, adaptaci, tedy restrukturalizaci a náklady na tu restrukturalizaci, které s tím byly spojeny. Chtěl bych poukázat ještě na jednu věc, a to, že ty náklady spojené s, trek, s restrukturalizací byly vlastně do výše 200 na hektar. A právě v těch zemích, kde náklady na práci, na pracovní sílu jsou velmi nízké byly ty, tyto náklady spojené s restrukturalizací vyšší než v některých státech, kde je, na, jsou náklady na práci vysoké. Například mohu uvést příklad Rumunska, asi eh, o 32% vyšší náklady na restrukturalizaci byly v Rumunsku než v Německu, přestože určitě náklady na práci, na pracovní sílu nejsou ve stejné výši v těchto dvou zemích dopady těchto nákladů na transformaci a restrukturalizaci mohu uvést na dvou případech. V, Kastil, v La Mancha to bylo 16 restrukturalizováno v Languedoc-Roussillon 21 Problém vlastně vypadá následovně. Jsou zde dopady klučení, které často ale není, ne, není dosahováno dostatečné úrovně. Ve tyto příklady ze Španělsku, tam šlo asi o 50 milionů hektolitrů, což, přes, což bylo o 30% vyšší než to snižování díky klučení eh, restrukturalizované plochy v Kastilii La Mancha byly vyšší o 60% než tam, kde vlastně ty plochy, které nebyly restrukturalizovány do, z toho vyplývá, že v některých členských státech mají ještě poměrně vysoký eh, potenciál na zvyšování produkce. Poukazuji na stranu 9 eh, studie, kde vidíme, že zhruba 30 milionů hektolitrů dodatečné produkce je ještě tedy možné vyrábět státech, které e, vlastně nevykazují takovou produktivitu, jako je špičková produktivita, pokud by tedy v budoucnu dosáhly stejné produktivity jako v těch špičkových zemích, takže by to stouplo množství produkované asi o 20%. Bylo by možné tohoto dosáhnout v budoucnosti, pokud by se dosáhlo žádoucího zvýšení produktivity. To znamená, musíme také mít na paměti a provádět už na opatření. K dalšímu mohu říci pouze jedno jako na závěr. Pokud nebudou žádné další možnosti odbytu a e, zvýše, díky zvýšení produkce restrukturalizačními e, opatřeními, tak by problémy s přebytky ještě vzrůstaly. V posledních dvou letech došlo k ústupu, k, k, Eh, spotřeby za posledních 20 let, tedy export se lehce zvýšil, to je potěšitelné. Z toho však se nedají učinit žádné dlouhodobé závěry, protože to vlastně závisí také z výnosu na hektar, například v letech 2010 a 2011 Dále zde také eh, záleží na trhu importu, na výši importu ze třetích zemí do, na trhy Evropské unie a potom také eh, měnící se variabilní kurzy na světových trzích. V posledních eh, letech v některých třetích státech došlo k nepříznivému vývoji na měnových trzích, takže toto má také dopady. Závěry účetního dvora, co se týká klučení, na základě aktuálních údajů, včetně liberalizace výsadbových práv, se provedla, provedlo hodnocení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a pokud ano, tak jaká opatření bude potřeba provést, aby došlo ke snížení této nerovnováhy. Nyní k těm politicky ožehavým tématům práv na výsadbu vinic tam bylo to posunuto na rok 2015, ale některé členské státy si tento posun mohou prodloužit až do roku 2018. My jsme ale doporučili na základě ohodnocení eh, výsledků, aby komise vlastně provedla podrobné zhodnocení a analýzu. Komisař Čolos už na to reagoval ustavil v dubnu 2002 pracovní skupinu, která se bude zabývat eh, těmito eh, tématy, která intenzivně o tom diskutuje a zda by také a informuje nás samozřejmě také o tom, Doufejme, že práce bude probíhat stejně intenzivně, jak na prvních třech schůzích. A další bod pokud budou potřeba další opatření týkající se klučení, tak ta kritéria by se měla týkat nejen subjektu, ale také osázené plochy. Máme vlastně takovéto příklady, které jsme našli v rámci analýzy, například 50, 55 hektarů eh, odrudy červeného vína s podporou 24 tisíc euro a tato plocha byla vyklučena příklady k restrukturalizaci nebo doporučení, jasná definice restrukturalizačních opatření, protože členské státy si definovaly relativně širokou paletu opatření, která by se měla začlenovat do restrukturalizačních plánů, příklad z České republiky, například ochrana ptá, ptáků, fauny a flory byla mm, také podporována, takže toto je také od příklad pro používání e, prostředků pro restrukturalizaci. Pokud by se měla ta platba e, vycházet z paušální sazby na hektar, tak by bylo potřeba zajistit, aby vlastně ta procentní sazba nepřekračovalo povolenou úroveň. O určit odchylky 2%, o tom jsem se již zmínil, vyšší náklady na restrukturalizaci i v těch, v těch zemích, ve kterých jsou náklady na práci nižší, o tom jsem se již také zmínil, takže i zde by měla komise se zabývat eh, tou situací. V rámci toho nařízení vydala z roku 2008 vydala Evropská unie 8 miliard, ovšem ta rovnováha, ne, nerovnováha respektive mezi nabídkou po produkcí v podstatě zůstala zhruba stabilní. Je to tedy nerovnováha mezi produkcí a poptávkou, kde dochází ke zvyšování kapacity v některých zemích, Rumunsko, Španělsko a tak dále to je eh, text na 9. Komise musí také zhodnotit, to jsem již eh, řekl, eh, jak se bude situace vyvíjet po liberalizaci práv na výsadbu vinic. To je spíše politické rozhodnutí. Co se týká destilace, zde by pod 4 miliony hektolitrů. Třetí země budou stále konkurenceschopnější, nejen co se týká množství, ale i kvality. A samozřejmě musíme kvalitu dále sledovat, ale musíme také dbát na to, aby vlastně i to vína za stře- ve, za střední, v střední cenové kategorii a i ta nižší nebyla pouze e, importována ze třetích zemí. Vidíme, že často jsou tím supermarkety zaplavované, takže také vlastně pomocí prostřednictvím tedy e, opatření EU musíme něco podniknout. Pro výrobci z EU musí vlastně propagovat uh, svou produkci a potom, co se týká importu do jiných zemí, skandinávské země, Evropa, K dosažení cílů je potřeba dosáhnout lepší rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a domníváme se, že potřebujeme vhodný mix opatření, kombinaci opatření mezi klučením na straně jedné, restrukturalizací eh, a transformací osázené plochy na straně druhé. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Rigovauere, za schrnutí výsledků zvláštní zprávy účetního dvora. Nyní uděluji slovo zpravodajce Evě Ortiz Vileja. Prosím. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat účetnímu dvoru za zprávy o reformě vína, což je samozřejmě důležité odvětví pro ekonomiku EU. A má to také kulturní tradici. Poslední reforma v odvětví byla v roce 2007 a režim podpory výrobcům zřejmě bude muset být znovu pozměněn. Evropská komise proto hodlá předložit hodnotící zprávu eh, a možná by nám komise dnes mohla říci, kdy to bude. Moje zpráva eh, schrnuje informace a kritiku obsaženou ve zprávě účetního dvora. Účetní dvůr například eh, uvádí, že se očekávalo, že restrukturalizace a přeměna vinic vlastně nějak naváže i na další opatření. A pak také uvádí, že rada odmítla eh, návrh komise zakázat obohacování sacharózou. A dále pak tady je také problematika zelené sklizně a propagace. Učení dvůr také uznává, že v některých případech došlo k příliš, velkém, příliš širokému výkladu opatření, které lze financovat. Uvádí, že pokud by bylo zapotřebí uplatňovat nová opatření klučení, tak by se neměly klučit modernizované vinice a měly by se upřesnit Eh, opatření, která mohou být financována, aby se vyloučily problémy s výkladem. Dále je třeba, aby členské státy kontrolovaly, že ty podpory nepřekračují přípustné procento skutečných výdajů. Účetní dvůr kritizuje nedostatek eh, posouzení dopadu týkající se liberalizace práv na výsadbu. Dále se také eh, říká, že by se mělo toto posoudit, aby se vědělo, jaký to bude mít dopad na produkci vína. 16 členských států eh, je pro revizi rozhodnutí z roku 2007 ohledně práv na výsadbu. Evropský parlament ve svém stanovisku, jak už to řekl dříve při diskusích o reformě o vinu, tento požadavek podpořil. V loňském roce jsme schválili zprávu Alberta Desa ohledně sdělení komise o reformě společné zemědělské politiky a tam právě se požaduje zachování práv na výsadbu. V nedávné um, zprávě Michela Dantena ohledně reformy společné organizace trhu se zemědělskými eh, výrobky ta, eh, vyžaduje prodloužení těchto práv až do roku 2030 a mm, to ostatně si získal podporu i kolegů z výboru pro zemědělství. Tato věc je velice důležitá, protože souvisí mezi rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, o niž se už desítky let v tomto odvětví snažíme. A není žádoucí, aby v budoucnu eh, rozhodnutí, které bude špatně nastavené, ohrozí pokroky zemědělského odvětví, a ohrozí ten dosud pozitivní vývoj evropských vývozů. Myslím si, že i přes kritiku ze strany účetního dvora je třeba připustit, že dochází k dobrým změnám na trhu s vínem. K tomu přispěla i poslední reforma a to podle mého názoru nemůžeme pominout. Je třeba také přihlednout k tomu, že jak klučení, tak zrušení uh, Eh, pomoci podpory na destilaci vína eh, souvisí s eh, i předchozími reformy, reformami, žádná z nich, i když nebyla dokonalá. Od roku 2010 dochází k vývozu EU, což trošku kompenzuje pokles spotřeby v některých zemích. Myslím si, že ve své zprávě také zdůrazňuji, že v budoucí politice vína je třeba zajistit, aby tam nepanovaly nebo nebyly různé rozporuplné aspekty, jak na to upozorňuje i účetní dvůr. Chceme-li dosáhnout cílu, je třeba zlepšit strukturu evropských vinic a vyzýváme tedy komisi, aby dohloubky zkoumala možnost, jak toto vylepšit a zajistit lepší konkurenceschopnost odvětví. Politika restrukturalizace vinic by se neměla propojovat s jinými opatřeními, které vyvolávají nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. Jak tomu možná došlo právě, bo mohlo by dojít u liberalizace práv na výsadbu. Dále bych chtěla říci, že je třeba posílit evropské víno i na vnitřním trhu. Například formou informačních kampaní o evropských vínech vždy Eh, zároveň s tím ale musí jít eh, ruku v ruce výzvy k rozumné konzumaci eh, vína. Současný režim podpory tohoto odvětví obsahuje podporu evropského vína na mezinárodním trhu, ale nejsou tam žádná opatření pro podporu evropského vína na vnitřním trhu. Což je určitý rozpor, který eh, nelze vysvětlovat eh, nějakými hygienickými důvody. Bylo by tedy vhodné, aby Unie měla zdravotnickou eh, politiku stejnou směrem na venek a stejnou směrem dovnitř. Děkuji. Děkuji, takže bude zde krátká rozprava s ohledem na čas. Vás žádám, abyste zkrátili, kolegyně Aja Lasendo. Ano, velice stručně, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za zprávu a děkuji také za ta upřesnění. A v zásadě souhlasíme s většinou návrhů eh, paní Ortiz Vila, protože toto je odvětví, kde skutečně na evropské úrovni došlo k velkému kvalitativnímu skoku v posledních letech eh, hodně se také šíří evropská vína na mezinárodním trhu, zvláště v nově se rozvíjejících zemích. Je samozřejmě zapotřebí vést konzistentní politiku eh, tak, aby prostě nebyly opatření, která jsou navzájem v protikladu a která nakonec omezují konkurenceschopnost a kvalitu evropského vína. Je třeba zachovat tu konkurenceschopnost směrem navenek. venek. Komise by nám tedy v tomto měla být nápomocna. Mě by zajímalo, zda by nám komise eh, mohla tedy zodpovědět ty otázky, o kterých hovořila zpravodajka. A pak ještě další věc. Teď se hovoří o možnosti eh, ještě větších vývozů a toho, aby evropské víno v zahraničí si získalo ještě lepší pověst. Účetní dvůr v bodě 60 o tom hovoří a nevím, jestli komise má nějaké eh, návrhy jdoucí tímto směrem. Jedno, pokud eh, teď eh, společná zemědělská eh, politika prochází určitým kritickým obdobím, tak je třeba posílit konkurenceschopnost Evropy a měly by proto, měla by proto vzniknout nějaká opatření, která podpoří tuto konkurenceschopnost schopnost s tím, že samozřejmě nemůžeme opomínat kvalitativní aspekt marketing toho zboží. A mě by tedy zajímalo, zda komise e, plánuje třeba vznik nějaké evropské značky, která by e, zlepšila možnost odbytu, tak jak o tom hovoří účetní dvůr v bodě 60 své zprávy je třeba toto najít, abychom skutečně mohli eh, uvést do chodu tuto evropskou značku vína, která bude označovat kvalitu evropského vína. Děkuji. Děkuji. Jako další kolegyně Češková, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já se pokusím být stručná. Eh, především děkuji paní zpravodajce za velmi dobrou zprávu. Eh, já souhlasím s tím, že režim klučení je prostředek, který má rychle snížit strukturální přebytek. Ale jsem toho názoru, že zde vzniká riziko, že dojde k trvalé likvidaci vinic, které jsou konkurenceschopné nebo byly již restrukturalizovány. Proto si myslím, že komise by měla zajistit vhodnou kombinaci politiky klučení a politiky restrukturalizace vinic, aby nedocházelo k neefektivnímu využívání podpory Evropské unie. Také se domnívám, že vzhledem k velké poptávce po klučení by bylo možné dosáhnout stejného výsledku i s nižšími sazbami podpory. Dle mého názoru by komise měla definovat klíčové ukazatele výkonnosti a průběžně kontrolovat úspěšnost reformy, aby se zabránilo provádění operací, které nebyly podloženy dostatečným výzkumem a které přesahují rozsah opatření daných reformou. E, reforma má pomoci nekonkurenceschopným zemědělcům opustit odvětví E, domnívám se však, že vzniká velké riziko zániku tradičních vinařství, e, která jsou důležitá i z hlediska kulturního dědictví jednotlivých členských států. Obávám se, aby tak nezůstala pouze vinařství současných velkých producentů vína, například Francie a Španělska. Z hlediska České republiky, kterou zde zastupuji, je důležité tady říci, že je potřeba podpořit konkurenceschopnost kvalitních eh, drobných vinařství, jak na domácí, tak mezinárodní úrovni, protože právě ty dodržují tradiční postupy a zajišťují tak kvalitu například českého vinařství, ale nejen samozřejmě českého vinařství. Eh, z tohoto hlediska považuji za velmi problematické eh, rozhodnutí podporovat zachování výsadbových práv zejména v tak dalekém časovém horizontu. Myslím si, že je to určitě otázka k diskuzi. Ehm, myslím si, že na jedné straně ano, je možné, že tímto budeme lépe regulovat vývoj vinohradnictví v rámci Evropské unie, ale zároveň na druhé straně právě e, těmto drobným a přitom velmi dobře se rozvíjícím vinař, vinařům a vinařstvím zabráníme v tom, aby měli možnost e, i dále vzrůstat. Eh, souhlasím a jsem ráda, že to zde zaznělo s tím, že bychom neměli eh, zdůrazňovat pouze vývoz evropských vín, ale měli bychom především eh, cílit opatření i uvnitř Evropské unie tak, abychom podpořili právě evropská vína v rámci Evropské unie, jejich konzumaci u spotřebitelů a jejich pozici právě na vnitřním trhu Evropské unie. Děkuji za pozornost. Dank, Frau Česková. Ano, děkuji kolegyni Češkové. Zaznělo zde několik otázek a takže dávám slovo komisi panu Suriovi z DG EGRI, kterého bych zde chtěl tímto přivítat a možná bude moci odpovědět na otázky, které zazněly, prosím. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o prezentaci účetního dvora, chtěl bych začít e, takovou jednu základní chybou nebo nesouhlasem. Bylo tady řečeno, že roste nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. V tomto okamžiku zaznamenáváme e, že v loňském roce byla omezena sklizeň, což souviselo s tím, že řada vinic ukončila provoz. Letos také ta sklizeň je eh, omezená, protože těch eh, ploch je méně, navíc výnosy v některých zemích byly slabé. A letos Máme tedy eh, produkci zhruba 150 milionů hektolitrů a letos určitě přijdeme o některé zahraniční odbytiště, protože toho evropského vína je málo. Takže ta nabídka je nedostačující. V vinařství eh, Navíc zaznamenáváme pokles spotřeby ve velkých vinařských zemích, především ve Španělsku, ale také v Itálii a ve Francii. Odstranění destilace z tržních mechanismů přispělo k navýšení vývozu. Za několik málo let z 15 milionů hektolitrů eh, ten objem vývozu narostl na 23 milionů hektolitrů vyvezených do třetích zemí. Nevím, jestli tento trend se potvrdí letos, protože prostě letos víno nemáme. my už v těch diskusích s účetním dvorem jsme měli trochu pochybnosti um, o té rovnováze a teď už jsme si jisti, teď už to víme jistě, že nelze říci, že bude takový rok, kdy se faktory sejdou dobře, kdy bude výnos ve všech zemích, kdy třeba směný kurz Evropy vyletí a že nebudou problémy s dodávkou. My jsme zaznamenali, že konkurenceschopnost evropského vína, která byla hlavním cílem reformy, se mnohem zlepšila, mnohem více zlepšila. A e, světové trhy na to reagovaly, takže se opravdu navýšil vývoz evropského vína do zahraničí. A tady bych se chtěl dostat k něčemu, o čem hovořil účetní dvůr a také paní zpravodajka. My nevidíme rozpor mezi těmi dvěma eh, klíčovými opatřeními a sice eh, to je na jedné straně klučení, které pomohlo těm nekonkurenceschopným zemědělcům opustit vinařství a na straně druhé to je opatření restrukturalizace vinic. To zase umožnilo zemědělcům, kteří také nejsou konkurenceschopní, aby se znovu konkurenceschopnými stali. Například v Languedoc, v Castilla Mancha, eh, na Sicílii jsme měli zemědělce, eh, kteří vyklučili vinice, ale také zemědělce, kteří ty vinice restrukturalizovali a dnes mohou vyvážet na ruský, čínský nebo americký trh a nepoužít to víno k destilaci. Takže ta opatření se navzájem doplňují. Nelze říct, že by byly navzájem v rozporu, protože ta restrukturalizace obecně nevedla k navýšení výnosu, ale spíše ke snížení výnosu především v Itálii, kde některé eh, vinice, které byly velice eh, eh, jaksi plodné, ale produkovaly víno nízké kvality, dnes jsou takové, že to víno je kvalitnější, ale jeho méně. Takže nelze to říci tak, že by to vedlo k nějakému obrovskému nárůstu výnosnosti těch vinic dnes tedy ta restrukturalizace vede ke vzniku kvalitnějších vín, které potom lze vyvážet na světové trhy za lepší ceny, než tomu bylo dříve s destilací. My si tedy myslíme, že ten eh, mix opatření byl připraven dobře. Je možné, že těho klučení by mohlo být méně. Ano, možné to je eh, Dnes se ale podařilo naplnit eh, cíle, který byl vytyčen, eh, zhruba 160 tisíc hektarů bylo vyklučeno. Pak bych chtěl vyjasnit ještě jednu věc. To opatření na podporu klučení bylo dočasné opatření prvních tří let reformy. Pohled reformy byl takový, že se má na začátku pomoci těm zemědělcům, kteří prostě nebudou schopni získat konkurenceschopnost, aby opustili odvětví a následovat měla tedy druhá fáze reformy eh, a to restrukturalizace. Klučení skončilo v roce 2011 a teď už se klučení nefinancuje. Mohu tedy uklidnit eh, českou europoslankyni. Není navrženo další eh, financování opatření na podporu klučení. Není to součástí nové společné zemědělské politiky. Propagace vína. Chtěl bych eh, vysvětlit, že propagace eh, v tomto okamžiku se financuje dvěma různými způsoby. Je to organizace vína, která umožňuje propagaci pouze ve třetích zemích a je to opatření, jehož výsledek byl velmi uspokojivý, bylo to nové opatření a členské státy ale měly dosti spoždění s jeho zavedením, ale teď už se to eh, velice zajímavým způsobem používá jak na nových trzích, na, tak na odbytištích, které jsme měli už dříve. Takže i vývozci vína to hodnotí velice pozitivně. Pak jsou také opatření na propagaci vína eh, v zemích společenství. Například Například tady máme program eh, podpory zemědělských výrobků, který je horizontální a týká se všech zemědělských výrobků, tak tam je i část, která se týká vína a každoročně se používá, zdůrazňuje se tam charakter a kvalita evropského vína. Je to trochu jiný přístup, než jaký používá ta organizace Eh, trhu s vínem. Tam se vlastně nepropagují totiž ty konkrétní eh, značky, jako je tomu směrem na venek. Ale skutečně máme i v Unii programy na propagaci vína eh, na vnitřním trhu. Každý rok nějaké takové programy jsou. Pak tady také zaznělo, že, rostouc, že tady je rostoucí vliv třetích zemí s velice nízkými cenami víny. Já musím říci, že bohužel nejnižší cena vína na světě je, eh, platí pro víno z mé země, pro španělské víno, které je vůbec nejlevnější na světě. Velice často se hovoří o tom, že víno z třetích zemí je velmi levné. Ano, to víno je levné, ale ne zas eh, o tolik, eh, když se to srovná třeba s víny španělskými, ale i s víny z jiných evropských zemí. I v nich najdeme velice laciná vína. My proto se v té propagaci snažíme klást důraz na kvalitu a myslíme si, že právě to opatření na podporu restrukturalizace přispívá ke zlepšení kvality našich vín. To znamená, že se méně soustředíme na kvantitu a více na, více na kvalitu pro nás je důležité eh, konkurovat třetím zemím, kde třeba nejsou omezená práva na výsadbu. A to jsou třetí země, které dnes dobývají trhy, jako je Spojené království, kde už dnes je třetí země drží 50 trhu s vínem. A evropské země tedy svůj podíl v některých jiných evropských zemích dosti ztratily. Eh, stejně to, to platí třeba pro země, jako je USA, eh, Velká Británie, Německo, kde roste eh, podíl mimoevropských vín, zejména vín z Číny. Ještě k těm právům na výsadbu. Chtěl bych vysvětlit, že práva na výsadbu jsou dočasnou přechodnou politikou, Reforma vína z roku 1999, respektive Rada ministrů o tom rozhodla v roce 1999 a rozhodla o tom, že to bude zrušeno v roce 2010, toto opatření. V současné reformě z roku 2008 se rozhodlo, že eh, ukončení práv na výsadbu se odloží. To znamená, že se ten systém prodlouží. Toto rozhodnutí bylo již eh, přijato. Jak víte, a také to zde zaznělo, komisař Čolos rozhodl vytvořit skupinu na vysoké úrovni právě pro toto téma. Rozhodl o tom v březnu. Ta skupina na vysoké úrovni pro práva na výsadbu se již třikrát sešla a myslím, že asi bude schopna poskytnout zprávu na konci listopadu Evropský parlament se účastní jako pozorovatel eh, práce této skupiny na vysoké úrovni a tam se právě hovoří o eh, dopadě liberalizace práv na výsadbu, jak v tom odvětví vína, eh, tak v zemědělství obecně. A ta zpráva by měla být komisařem předložena za několik měsíců. Děkuji. Děkuji vám a nyní dám ještě slovo zpravodajce, aby um, mohla okomentovat na závěr. Děkuji. Jen velmi stručně. Je jasné, že došlo k podstatnému zlepšení na trhu, že nemusíme být pesimisti, ale zároveň je třeba eh, přihlížet i k problematice změn klimatu, ale to je konjunkturální otázka, nevíme, jak bude vypadat další vývoj a jak ovlivní výrobu, nemůžeme to nějak e, změřit. Dále myslím, že je také třeba přihlížet k názoru členských států a samozřejmě k zástupcům odvětví. Pokud jde o liberalizaci práv na výsadbu, ta by mohla zhoršit konkurenceschopnost mnoha výrobců a mohla by to, mohlo by to i poškodit kvalitu vína. A není úplně jisté, zda by to přispělo k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Tím bych pro dnešek skončila. Děkuji. Dank u wel. Daarmee, ja, de rekenkamer nog. Děkuji vám. Účetní dvor musí vystoupit opravdu velmi stručně v tuto chvíli, protože čeká autobus na ty z vás, kteří odjíždějí do Lucemburku. Prosím tady. já velmi stručně. Ano, takže několik stručných připomínek i k tomu, co řekl zástupce komise. Neroste tedy nerovnováha. Příkladem, že počasí v posledních dvou letech nebylo příliš dobré. Můžeme tedy doufat, že počasí bude eh, lepší a že ten problém Nemůžeme říci, že ten problém je vyřešen, není vyřešen. Ostatně to zde zaznělo musíme vlastně přijímat určitá dlouhodobá opatření i k hodnocení. Druhý bod se týká růstu produkce nebo problematiky, která stále ještě existuje v některých zemích. Potom zde máme tedy body 8 a 9. Komise řekla, že nejsou, není, nedochází k růstu produktivity díky dopadu těch zlepšení právě v kapitolách 8 až 9 jsou tato opatření na straně 28 jasně popsána, restrukturalizované plochy, nerestrukturalizované plochy a tak dále. Potom problém reklamy, propagace. Ostatně tím se již Evropský účetní dvůr zabývá a napří, už zpracováváme na další zprávu. Myslím si, že bude velmi rychle zveřejněna. Děkuji. Děkuji. Výborně. Děkuji vám. Můžeme tedy tímto uzavřít diskusi k bodu 11 a nyní navrhuji, abychom zahájili schůzi koordinátorů. Ale prosím vás, po, snažme se rozhodovat za dvě minutky, opravdu být velice struční, takže ti, kteří nejsou koordinátory, vyzývám, aby opustili sál. Takže vy, kteří nejste zváni na tuto schůzi za zavřenými dveřmi, tak odejděte z místnosti. Nevím, zda mě koordinátoři poslouchají, je zde jeden návrh slyšení a návštěvy delegací. Toto všechno již připravil sekretariát a členové skupiny, takže otázka bude jednoduchá. Souhlasíte s tím návrhem? Pokud s tím souhlasíte, tak to můžete sdělit, můžeme sdělit takto parlamentu.